Uh, Kolegyně, kolegové, milí hosté, dovolte, abych zahájila dnešní zasedání tím, že vás všechny přivítám za prvé. Čas nám letí. Vzpomínám si, že před rokem jsme měli legislativní balíček, který prezentovala komise a teď už se vyjednává s radou, máme pravidelná zasedání a jednání a doufám, že za pár měsíců, chtěla jsem skoro říci do konce roku, ale bylo mě řečeno, že bych se neměla k ničemu takovému zavazovat, protože, jak víte, existuje řada faktorů, které ovlivňují legislativní proces, ale v každém případě brzy doufáme, že budeme připraveni na, tak říkajíc, nové vydání této politiky. Možná víte, že Evropský parlament v podstatě v této oblasti poprvé vystupuje jako plnoprávný spoluzákonodárce. Jinými slovy tedy má stejnou pozici jako Evropská rada. Běžný legislativní postup nyní platí pro celý tento legislativní balíček. U řady prvků v tomto legislativním rámci. Navíc plně podporujeme komisi. V řadě otázek se shodneme i s radou. Nicméně existuje několik prvků, které jsou pro budoucnost politiky soudržnosti důležité, eh, na kterých jsme se zatím nedohodli a kde se ještě budeme muset dopracovat k nějakému rozumnému kompromisu. Všichni podporujeme nový přístup, který navrhla Evropská komise, který spočívá v tom, že bychom měli jedno zastřešující nařízení pro všech pět fondů. A to z toho důvodu, že se tím zajistí, že pro všechny fondy budou platit všechna pravidla a navíc se budou konzistentně využívat fondy k naplnění cílů budoucího víceletého finančního rámce. Dokonce se dá očekávat ty synergie mezi nimi. Také podporujeme to, že máme nový dokument, který nahrazuje Národní referenční rámec. Je to silnější společný strategický rámec, který se také týká všech fondů a doufáme, že stanoví hlavní zásady, které se budou používat pro tyto horizontální fondy a také vytvoří dobrý základ pro koordinaci mezi politikou soudržnosti a dalšími finančními nástroji, které Evropská unie má k dispozici k podpoření růstu. Jedná se především o Horizont 2020, ale i o jiné prvky, například nástroj propojení Evropy nebo zvláštní sociální programy. Evropský parlament také velmi podporuje posílení partnerství, které je navrhováno v tomto novém rámci politiky soudržnosti. Doufáme, že všechna důležitá témata, jak programační, tak realizační, budou spolu rozhodována na evropské úrovni, ale i s národními vládami a že do tohoto procesu budou zapojeny i regionální a místní orgány, případně další partneři. Tak jako parlament chce, jsou definováni v nařízení. Doufáme tedy ve vznik partnerství mezi zástupci občanské společnosti a dalšími aktéry. členských státech. Tady konkrétně odkazuji k partnerským smlouvám. Rádi bychom obecně v novém rámci této politiky posílili právě složku partnerství. Kromě toho velmi podporujeme územní rozměr této politiky. A doufáme, že v tomto jednání bude posílena role místních a regionálních orgánů a že územní rozměr, zastupovaný novými nástroji, které mají návaznost na posílení místního rozvoje, a konec konců v návrhu komise máme několik takových nástrojů, které by mohly posílit eh, místní rozměr růstu a strukturálních změn. Doufáme tedy, že toto bude důležitým rysem nové politiky. Také podporujeme potřebu koncentrace finančních prostředků. Víme, jak je to složité, protože potřeby se velmi liší. Ale jak eh, postupně překonáváme krizi, tak si začínáme uvědomovat, že bude potřeba mnoha konkrétních opatření, které budou reagovat eh, na místní specifika, regionální specifika. Takže přestože podporujeme tematickou koncentraci, tak zároveň se svými nástroji a svými návrhy snažíme, aby celý tento rozměr politiky byl flexibilnější. Myslíme si totiž, že města, obce a regiony by měly mít větší manevrovací prostor, eh, možnost upravit si programy svým specifikům, tak, aby lépe byli schopni naplnit svůj růstový potenciál a potenciál tvorby trvale udržitelných pracovních míst. A myslím si, že krize také postihla jednotlivá území různým způsobem a proto je o to více potřeba být citlivý k rozdílu mezi jednotlivými částmi Evropy. V rámci této politiky také chceme posílit spolupráci, protože si myslíme, že to přispěje k růstu, k vytváření pracovních míst. Čím více spolupráce, tím větší šance je, že dojde k evropské soudržnosti a konvergenci. Konvergenční mechanismy musíme posílit, protože během posledních deseti let trochu zpomalili. I ten nejlepší rámec, který vytvoříme jako evropské instituce společně s národními parlamenty, a se zástupci regionálních a místních orgánů se konec konců velmi úzce spolupracujeme s výborem regionu, tak prostě i když budeme mít ten nejlepší možný rámec, tak pořád je potřeba ho dále vylepšovat. Ale také budeme potřebovat eh, slušný rozpočet Evropské unie. V této souvislosti chci zmínit také pár věcí. Ráda bych vás přesvědčila, o jedné věci. Já vím, že potřebujeme na národní úrovni národní konsolidaci, že musíme snižovat eh, schodky, musíme zajistit trvalou udržitelnost dluhové služby, ale přesto všechno si myslím, že na evropské úrovni bychom měli mít rozpočet, který bude skutečně prorůstový. Praktici vědí, že chcete-li investovat, musíte mít k dispozici určitou kritickou finanční částku. Na národní úrovni rozpočty konsolidujeme, ale v podstatě stejná logika nemůže platit na evropské úrovni, protože potřebujeme prostředky, finanční prostředky, které působí eh, katalyticky vyvolávají další investice. Nezapomínejme na to, že evropský rozpočet je rozpočet investiční. Existuje řada stereotypů, ale pouze 5 rozpočtu Evropské unie spadá na evropské instituce, většinou tedy Bruselu. Zbytek rozpočtu jsou investiční prostředky, které jdou do regionu, do měst, do obcí. A to je potřeba neustále opakovat. Protože se pořád šíří v evropských sdělovacích prostředcích tento stereotyp. Potom chci ještě zmínit další věc. Rozpočtová konsolidace bude mít na místní a regionální úrovni mnoho dopadů. Budeme potřebovat prostředky na spolufinancování. Finanční odpovědnost je na místní a regionální úrovni stále důležitější je potřeba konsolidovat místní a regionální rozpočty, ale může se stát na tomto základě, že lidé nebudou mít prostředky na spolufinancování, což zase eh, bude možná znamenat, že se nebude moci investovat z evropských prostředků a to bude velmi negativní. Takže je potřeba najít způsob, jak, eh, jak to vyřešit. A poslední věc, kterou chci říci v eh, tuto chvíli, když vyjednáváme rozpočet na rok 2013, což probíhá, a upravujeme stávající rozpočet, nevím, jestli pan komisař o tom bude moci hovořit tak otevřeně jako já, ale prostě budeme potřebovat daleko více prostředků pro projekty, které již probíhají, protože Evropská komise už dostala určité faktury a může se stát, že když budeme mít příliš malý rozpočet, když jsme měli příliš malý rozpočet v roce 2012, tak prostě eh, se zaseknou platby ve výši milionu euro. Takže projekty, které běží a které není možno zastavit, tak je potřeba proplácet a je třeba zajistit, abychom ty prostředky na to měli. Je potřeba, aby tato politika vedla k výsledkům a bez peněz to nepůjde. Bez peněz nebudeme schopni touto politikou a posílit růst a vytváření pracovních míst. Tolik tedy úvodem a nyní bych dala slovo panu komisaři Johannesi Hanovi. Máte slovo. Vielen Dank, eh, Danute. Guten Morgen auch von... Děkuji, Danuto. Dobré dopoledne také ode mě a chtěl bych se přivítat zejména kolegy z národních parlamentů. Eh, je to skvělé, vlastně už po čtvrté zde máme meziparlamentní setkání a jsem rád, že zde mohu promluvit o některých aktuálních otázkách eh, regionální politiky. V současné době probíhají otevřené dny v Bruselu. Je to více než stovka akcí, seminářů, eh, které se týkají regionální politiky. Moje předchůdkyně a dnešní předsedkyně regionálního výboru Danuta Hübner už celou situaci velice jasně popsala. Možná to není obvyklé, ale musím říct, že v této otázce mezi eh, komisí a parlamentem eh, prakticky neexistují rozdílů eh, mezi pohledy na politiku soudržnosti, zejména pokud se týče financování. My eh, bychom si chtěli s vámi vyměnit názory, poněvadž eh, příští týden je vlastně eh, okamžik, kdy budeme finišovat na zvláštní radě 21. 22. listopadu, který připravuje prezident Van Rompuy, se bude jednat o rámci na příští léta a od parlamentu i ze strany rady se neustále ozývají hlasy, že to rozhodnutí musí padnout do konce roku. Každopádně je teď ten správný čas, abychom tedy v zájmu regionální a politiky a politiky soudržnosti prováděli lobbying v členských zemích. A pokud jde o zajištění rozpočtu, naplnění rozpočtu, tak eh, samozřejmě eh, máme kontakty v Bruselu, ale je třeba mít eh, také shodu na straně regionu a členských zemí. Jsou zde určité členské země, které by chtěly spíše krátit nebo nestaví se nějak moc vstřícně k rozpočtu pro soudržnostní politiku. Debata je v poslední době dominována několika tématy. Jednak je to celkový strategický rámec strukturálních fondů, za druhé ty nové chystané partnerské smlouvy a v neposlední řadě je ta otázka právě nezbytného rozpočtu na úrovni evropské. V zásadě bych ze své pozice ještě jednou konstatoval, že jednání o právním rámci budoucí politiky soudržnosti probíhají velmi konstruktivně a dá se říci, že všichni příslušní aktéři Eh, ve srovnání s jinými eh, politickými oblastmi eh, tady existuje. My už před letními prázdninami jsme se zabývali závěry parlamentu, pracovali jsme intenzivně v příslušných pracovních skupinách takže v několika následujících týdnech bude možné vést eh, jednání v rámci trialogu. Eh, čili zdá se, že jsme na tom celkově dobře, pokud se týče pokroku dosud dosaženého. A ono sice mm, eh, dojde možná k určitým zdržením, třeba v radě, ale v podstatě jsme na dobré cestě tak, aby jednání potom se státy a s regiony v průběhu 2000 roku 13 eh, mohly být eh, úspěšně uzavřeny, což bude včas na to, aby ten eh, přechod do nového finančního období, které začíná rokem 14, byl hladký a nepřerušovaný. Proto tedy máme všichni zájem na tom, aby rozpočet byl včas schválen a samozřejmě, aby byl eh, také řádně vybaven prostředky. Jak řekla Danuta Hibner, panuje zde široký konsensus, přesto ovšem bych chtěl eh, na téma společného strategického rámce zmínit několik slov. Tak především úplně poprvé navrhujeme to, aby různé fondy pro eh, rozvoj eh, venkova, rozvoj eh, regionu, eh, rybolov, zemědělský a tak dále, aby všechny tyto fondy se dostaly do společného rámce. A to s cílem, aby uživatelé v členských zemích a regionech věděli, jaký fond je příslušný pro jaký typ projektu. Kolem toho v minulosti často bylo nejasno, docházelo k přesahům a tak dále. Čili eh, vznikala tam jakási šedá zóna. No a aby k tomu do budoucna nedocházelo, navrhli jsme tento společný strategický rámec. Mohu říci, že obsahově prakticky debaty nejsou. Zajímavé je to, jak formálně zvládat tento strategický rámec. Komise chce co nejrychleji reagovat na každý vývoj a zde používat instrument delegovaného aktu Eh, ze strany Rady i parlamentu eh, byly určité námitky. Eh, tady je spíše upřednostňována forma přílohy k nařízení. Já si myslím, že bylo docela dobré, kdybychom našli takový nějaký smíšený přístup. Tak abychom v rámci té sedmileté finanční periody měly teda jakousi konzistentnost a více flexibility, což eh, myslíme si, že z procedurálního hlediska by byl vhodnější ten delegovaný akt. Já jsem tedy přesvědčen, že se nám podaří najít prakticky využitelné řešení, které bude ku prospěchu zejména uživatelům a příjemcům eh, těchto fondů přímo na místě. Další oblast eh, to jsou ty partnerské smlouvy. I tady eh, se celá věc docela solidně rozeběhla. Chtěl bych jen upozornit na několik málo bodů. A sice mm, z koncepční části těchto partnerských smluv bude také etický kodex a jak zdejší parlament, tak komise si přeje, aby do vyjednávání bylo vtaženo co nejvíce partnerů, protože pak při realizaci těchto projektu by došlo k jakémusi eh, internímu stotožnění ve větší míře než eh, dosud a tedy jaksi k lepší péči o tyto projekty. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že my v rámci tohoto vyjednávání budeme dbát na to, aby také úroveň regionální, lokální a rovněž úroveň nevládní organizací eh, byla do jednání zapojena. Musím říci, že, že pohledy rady na tento etický kodex eh, je celku eh, přijatelný a my eh, vám k tomu samozřejmě můžeme dát více informací. Můžete se obrátit na své kolegy v Evropském parlamentu. A ještě pokud se týče finančního rámce, Danuta Himner tady řekla téměř všechno a já bych jenom zopakoval to, co mi zvláště leží na srdci. A sice, že se regionální i z národní úrovně mám určité eh, zkušenosti v oblasti hospodářské, takže myslím si, že je z hlediska administrativního, z hlediska hospodářského eh, velice pozorodné to, že z toho evropského rozpočtu se zhruba 95 vrací zpátky do členských zemí v podobě Eh, regionálních fondů, zemědělských fondů, eh, programu Erasmus a dalších vzdělávacích a že pouze 5% to jsou ty, abych tak řekl, režijní náklady eh, nejenom komise, ale všech evropských institucí dohromady. Parlament, rada, účetní dvůr, soudní dvůr, agentury a tak dále. Takže tento poměr 95 operativní náklady a 5 eh, náklady eh, náklady paušální, tak eh, já myslím, že to je skutečně mimořádně dobrý poměr. Takže já si myslím, že každá koruna investovaná na evropské úrovni je investovaná dobře protože v té regionální oblasti my toto vnímáme jako investiční rozpočet, čili to jsou všechno investiční peníze, které pomáhají zlepšovat konkurenceschopnost v úrovni Evropy, ale také na poli globálním. Eh, pamatujte, je nás tady půl miliardy v rámci Evropské unie, to vypadá hodně. Eh, nicméně globálně je nás pouze 7 eh, celkové eh, světové populace, ale přesto jsme nejsilnějším globálním hráčem a náš podíl na světovém hospodářství je 20%. A to je pozice, kterou chceme nadále obhajovat. Nebude to nějak jednoduché, ale určitě je to něco, o co se chceme pokusit a regionální politika určitě slouží tomuto cíli. Taktéž eh, veškerá reformní opatření jsou tomuto cíli podřízena. To znamená, že se musíme opravdu zaměřovat na ta hlavní témata, přesto zůstává regionům Eh, značná flexibilita. Čili je to eh, jakýsi eh, jídelníček, jídelní lístek, ovšem každý si z něho může vybrat jenom něco, dva nebo tři chody. Čili to je takový ten přístup a podmínky, které mají zajistit to, aby se všechno realizovalo, jak náleží. Já bych vás prosil, pokud tento pohled se mnou sdílíte, abyste e, toto podpořili. E, zejména v zemích, které jsou čistými přispěvateli, tak e, tam je jakási tendence škrtat. Tam je třeba všem říct, že existují oblasti, ve kterých škrtat nelze poněvadž bychom se dostali do funkčních potíží. Takže pokud eh, zde jste přesvědčeni, že adekvátní rozpočet opravdu může pomoci a posloužit společným evropským projektům naplnění růstové strategie do roku 2020, pak tento rozpočet opravdu potřebujeme. Tento eh, víceletý finanční výhled je v této podobě eh, jedinečný celosvětově, jestliže v roce 2012 tady stanovíme finanční rozpočet až do roku 20, tak to občanům dává nejenom určitou jistotu v tom, kolik evropských peněz bude, ale také investorům na trzích dává informaci o tom, kolik bude k dispozici evropských peněz a tím jsou stimulovány další a tentokrát privátní investice. A to je pro dobro hospodářského, hospodářského růstu, eh, výhledu do budoucna, důvěry v eh, budoucnost. Eh, tady hodně hraje roli psychika, proto my musíme vysílat pozitivní signály, aby třeba i Eh, mladí lidé neměli strach zakládat podniky a vytvářet takto pracovní místa. Eh, třeba ty mikroúvěry, ty prostě eh, máme tedy na to rámec, musíme je propagovat, ale také je to třeba naplnit penězi. Čili nástroje tady jsou, vůle rychle se dohodnout je tady také, takže teď potřebujeme Eh, podporu, konsekventní podporu také od vás, také na národní úrovni, dámy a pánové. Děkuji vám. Uh, thank you, commissioner. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, nyní dávám slovo panu vyslanci Corneliusovi Corneliovi za kyperské předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za mírné spoždění. je z toho vidět, že předsednictví má opravdu hodně práce, protože už jsem měl první schůzku v 8 a také jsme museli přesunout koreper na 10.30, abych tady mohl být s vámi. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. Pane komisaři, vážení poslanci a poslankyně, ať už parlamentu evropského či národních, parlamentu především děkuji za pozvání. Je to příjemná povinnost. Děkuji také za zorganizování této důležité akce, na eh, které mají možnost setkat se zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Hlavním cílem kyperského předsednictví je lepší Evropská unie relevantnější pro občany a z toho důvodu podporujeme veškeré úsilí, jehož cílem je posílit spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Tím se snažíme propagovat demokratizace a demokratičtější fungování Evropské unie. Všechny příslušné instituce se musí aktivně účastnit procesu rozhodování, abychom zajistili efektivní vytváření politik, eh, které mají zajistit lepší budoucnost naší unie. Během prvních čtyř měsíců kyperského předsednictví jsme dosáhli mnohého, ale řada věcí ještě před námi stojí. Budeme pracovat stejně tvrdě, jako jsme pracovali během prvních čtyř měsíců. Chci zopakovat, že mezi hlavní priority kyperského předsednictví je dokončit vyjednávání o víceletém finančním rámci, a to do konce roku 2012. Předsednictví se snaží ze všech sil o vyvážený přístup, vyváženou alokaci na základě kvality vydávání finančních prostředků, tak aby se dosáhlo maximální přidané hodnoty z evropské uh, úrovně. Kromě toho se snažíme dosáhnout maximálního pokroku při vyjednávání o legislativním rámci společných politik. tady dovolte pár podrobností k oblasti politiky soudržnosti na období 2014 až 2020. Hospodářská krize, kterou prožíváme, je bezprecedentní a proto je o to důležitější, abychom co nejlépe využívali dostupné zdroje. Politika soudržnosti je důležitým nástrojem, který umožní splnit růstové cíle a cíle zaměstnanosti a zároveň také umožní dosažení soudržnosti, ať už hospodářské, teritoriální či sociální, a to na základě solidarity. Chceme-li se rychle dohodnout na legislativním balíčku, který bude řídit tuto politiku během předchozí, eh, při nadcházejícího období, tak musíme pracovat velmi intenzivně. Je to z naší, jednou z našich priorit. Regiony, města a obce se musí připravit na nadcházející programovací období, tak aby nové programy a jejich realizace probíhaly hladce. My jako předsednictví jsme se zavázali, že nebudeme šetřit cíly a postaráme se o největší možný pokrok v těchto jednáních. Předsednictví od června spustilo velmi intenzivní program v Radě, jehož cílem je dokončit eh, do konce roku 2012 veškeré legislativní otázky, pochopitelně kromě finančních otázek, které závisí na vyjednání víceletého finančního rámce. V tuto chvíli se v Radě diskutuje mimo jiné o územním rozvoji, evropské územní spolupráci, finančním řízení a systémech pro řízení a kontrolu, ale také se vyjednává velmi důležitý společný strategický rámec, který umožní vytváření nových programovacích dokumentů. Tato těžká práce už měla své ovoce. Příští týden v úterý proběhne Rada pro všeobecné záležitosti, tedy 16., kde očekáváme předběžné schválení některých těchto otázek. Politika soudržnosti se také dostane na pořad jednání Rady pro všeobecné záležitosti v nadcházejících měsících s cílem dohodnout se na zbývajících zatím neuzavřených otázkách. Zároveň velmi vítáme pokrok ve výboru pro regionální rozvoj a v sociálním výboru. V červenci byly odhlasovány zprávy o politice soudržnosti a o celém vlastně tomto legislativním balíčku. Pro kyperské předsednictví je zvláště důležitá úzká spolupráce s Evropským parlamentem. A to nejenom s Evropským parlamentem jako spoluzákonodárcem, ale také hlavním partnerem při dosahování společných cílů v těchto těžkých dobách. Jak řada z vás víte, neformální trialog k tomuto legislativnímu balíčku již začal. Předsednictví vyjednává za radu postoj obsahuje otázky, na kterých jsme se dohodli na základě eh, částečného společného přístupu během dánského předsednictví. Neformální trialog jsme spustili s výborem pro regionální rozvoj a, s, eh, a to pro společné podmínky a také se sociálním výborem. V listopadu se bude trialog týkat eh, evropské nařízení Evropském fondu regionálního rozvoje. Programační otázky považují všechny tři instituce jako hlavní prioritu. Předsednictví chce dosáhnout společného postoje v oblasti programů, tak aby regiony měly právní jistotu, když se budou připravovat na nové období. Chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu a Evropské komisi za úzkou a konstruktivní spolupráci v dosavadních jednáních. Paní předsedkyně, nyní k dnešnímu tématu, tedy směrem ke společnému strategickému rámci a partnerských smlouvách. Než se pustím do tohoto tématu, rád bych řekl, že si myslíme, že spíše by se že Rada chce, aby se partnerské smlouvy spíše jmenovaly partnerské dohody. Protože máme pocit, eh, že je to lepší termín z řady důvodů. Pochopitelně, že o tom se bude muset jednat s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí. Politika soudržnosti pro období 2014 až 2020 obsahuje určité nové prvky, které vytvoří základ pro provádění programu nové generace. Evropská rada vítá nový přístup, který navrhuje Evropská komise. Týká se nejenom strukturálních fondů, ale také Evropského fondu pro eh, rozvoj venkova a námořního rybářského fondu. Máme pocit, že to povede k lepší synergii a koordinaci mezi těmito fondy ale také i s dalšími politikami a nástroji Evropské unie. Evropská rada v tuto chvíli probírá návrh Evropské komise týkající se společného strategického rámce. Chceme, aby se právní úpravě objevily hlavně ty prvky, které umožní lepší koordinaci a jasnou strategickou orientaci na splnění cílu. V tomto smyslu kyperské předsednictví organizuje neformální zasedání ministrů, a to na začátku listopadu na Kypru. Ministři, kteří mají v gestci a teritoriální soudržnost, budou mít možnost probírat právě tyto klíčové otázky. Jak jsem říkal, žijeme ve velmi těžkých dobách a nutností konsolidovat rozpočty. Stále více den po dní vidíme negativní dopady hospodářské krize a proto je potřeba zajistit, abychom efektivně využívali prostředky, které zatím máme k dispozici, tak abychom dosáhli růstu a, a vytváření pracovních míst. V tuto chvíli je dobré se zamýšlet nad efektivitou a řízením nové politiky soudržnosti. A ministři si vymění názory na to, jak se budou v praxi používat tyto nové prvky s cílem zajistit maximální efektivitu a účinnost a zároveň vyřešit hlavní problémy, které stojí před Evropskou unii, ale také před eh, všemi členskými státy a regiony. Je naší povinností vytvořit pro evropské regiony dostatečný kontext eh, pro silnější investiční činnost, která umožní překonat krizi. Paní předsedkyně, na závěr bych ještě jednou chtěl poděkovat za možnost zde vystoupit a znova bych rád zopakoval apel Evropského předsednictví, předsednictví Evropské rady na silné partnerství. Tento apel také platí pro národní parlamenty, které v oblasti politiky soudržnosti jsou v úzkém kontaktu s regionálními a místními aktéry a mohou tak přispět k posílení řízení, víceúrovňového řízení které přináší pro politiku soudržnosti přidanou hodnotu. Děkuji. Thank you, uh, Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče. Jestli mohu přidat jednu větu za Evropský parlament. Já předsedám a spolupředsedám trialogu za Evropský parlament a chtěla jsem říci, že dochází k určitému pokroku. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale také bychom rádi, aby tato jednání skončila do konce roku, takže doufejme, že Evropská komise nám pomůže a že to zvládneme. Než se pustíme do samotné rozpravy, tak eh, já bych chtěla říct si pár věcí. Za prvé chci omluvit pana komisaře, který musel na zasedání s eh, panem komisařem Almuniou. Mají se rozhodnout o datu výplat což je pro nás dost problematické téma. Za další, máme tady kolegy a kolegyně z národních parlamentů, máte před sebou dokumenty a v těch dokumentech máte tuto listinu. To je žádost o vystoupení, takže pokud chcete vystoupit, tak vyplňte tento formulář, oni vám to potom pozbírají. Ráda bych totiž věděla, kolik eh, z vás chce vystupovat, protože následně budeme moci rozhodnout, kolik bude mít každý času. Nikolas Martin, náměstek ředitele generálního ředitelství pro regionální politiku v Evropské komisi, zastupuje pana Johannese Hana a má konec konců na starosti vyjednávání za stranu komise. Takže nyní spustíme rozpravu. Máme tady dva kolegy z národních parlamentů. Za prvé pan Rainer Robra, který je ze Saska. Nevím, jestli jste v parlamentu, nejenom v eh, místní samozprávě. A zároveň jste členem Národního parlamentu. Měla jsem pravdu. A potom pan Liam Tommy, Když se na to dívám, to slovo v irštině, tak vidím, že tam je strašná spousta písmenek a potom je to slovo velice krátké. V každém případě irský parlament, eh, jeho výbor pro veřejné finance. Nejprve má slovo pan Robra. Eh, srdečně děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Já vám děkuji za příležitost, že mohu promluvit přes takto vynikajícím publikem. Eh, mnozí z vás pravděpodobně nebyli spokojeni s výsledky Lisabonské strategie stát se do roku 10 nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomikou, tak ten se nám výrazně nepodařilo dosáhnout. E, připomínal to proto, tedy ne proto, že bych chtěl sypat sůl do ran, ale jelikož se tady dnes setkáváme zástupci všech členských zemí s eh, Evropským parlamentem. Máme příležitost nově nastavit kurz do budoucích let. Máme tedy možnost eh, si uvědomit, jak tedy eh, nastavit kohezní politiku na, tak, aby bylo dosaženo realizace strategie 2020. Těžištěm Lisabonské strategie eh, byly správní, správné strukturní reformy, výzkum, rozvoj, inovace, pracovní trhy, vzdělání, kvalifikace, celoživotní vzdělávání, rámcové podmínky pro podnikání, konsolidace veřejných financí. Eh, to jsou i dnes eh, nejdůležitější a rozhodující oblasti, které eh, nám pomohou obstát ve světové konkurenci, zajistit zaměstnanost a blahobyt. Lisabonská strategie však neměla nezbytné instrumenty, které by vedly k dostatečně razantnímu eh, prosazování rozvoje Evropy, evropské strategie. Eh, proto si myslím, že je správné, eh, aby strategie 2020 měla jasně definované cíly a aby měla také k dispozici a využívala všech společných nástrojů pro jejich využití. Politika už při Lisabonské strategii sehrávala důležitou roli takzvaná lisabonizace strukturálních fondů eh, vedly eh, k tomu, že bylo eh, dostatečně množství prostředků, přes 280 miliard eur za ono sedmileté období. V tomto smyslu když hovoříme o strategii 2020, to znamená o dalším období, se nepouštíme do žádných nových experimentů. Jakožto zástupce se východoněmecké spolkové země, která od roku 1991 výrazně profituje ze strukturálních fondů a která může se také chlubit tím, že z konvergenčních cílů eh, víceméně vypadne od roku 2014. Eh, tak k tomu chci něco říci. Za prvé, strategie 2020 bude úspěšná pouze tehdy, kdy se nám podaří eh, v kohezní politice spojit centrální rozvojové cíle s nezbytnými potřebami na místě. Za druhé, Partnerství patří k důležitým principům, to znamená, aby eh, kohezní politika byla přijatá u občanské společnosti, občanů jednotlivě a tak dále. To musí být doplňkem eh, všech programů a plén a tak dále, ale pouze doplňkem nesmí nahrazovat. Dále strategie 2020 se považuje za verzi e, Evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století. Stává se však, stane se však realitou pouze tehdy, když vzdělávání a udržitelnost a tak dále a vysoká míra zaměstnanosti bude realitou přímo na místě. Takže to jsou tedy cíle, které, které se musíme držet. Například v Sasku-Anhaltsku my stojíme před spoustou výzev, s nimi se v krátkodobě budeme muset vyrovnat. Musíme překonat místa, kde ještě nebudeme dostatečně rozvinutí, eh, eh, demografický vývoj, Eh, rozdíl mezi městy a venkovem, eh, dále nedostatek pracovních sil v oborech, které jsou důležité, eh, otázka vzdělávání, vývoje a výzkumu a jejich vazbu na hospodářství, konzolidace rozpočtu, což je vlastně pod tlakem také té rozpočtové brzdy, která platí v Německu. Toto, tato malá spolková země, 2,2 milionu obyvatel, určitě nebude vzorem ve všech oblastech. Naše relativně malé struktury nám dávají šanci eh, pouštět se s odvahou do nového, aniž bude muset čekat na jiné. Znamená to, že se můžeme rozhodovat rychle, cíleně a okamžitě reagovat na chyby cíl do roku 2020, eh, ty, ty cíle, které tady máme, ty rozhodnou o budoucí podobě Saska Anhaltska a eh, pozici této spolkové země v Evropě. A to je důležité stejně jako celkový rozvoj Evropské unie. A tady se dostáváme eh, k vlastnímu problému. Sasko-Anhaltsko má nadále vysoké strukturální deficity. My tedy potřebujeme, eh, potřebujeme eh, trvalou podporu eh, restrukturalizace a tedy dohnat úspěšnější spolkové země. V posledních letech právě toto dohánění se velice zpomalilo, téměř zastavilo. Poslední revize našich našich eh, hospodářských výsledků ukazuje, že Eh, naše kupní síla, tedy v této spolkové zemi, je tak o 2 až 4 nižší, než jsme předpokládali. Hospodářství není dostatečně inovativní, je podkapitalizované, nejsme dostatečně napojeni, tedy naše podniky nejsou dostatečně mezinárodně propojeny, nemáme žádná sídla velkých firm a máme potíže se záněním odborných pracovníků co se demografie týče, nové spolkové země eh, čelí problému stánutí obyvatelstva a nedostatku odborníků. Téměř žádná, žádný evropský region eh, nemá takové demografické potíže, eh, které jsou způsobené zejména odlivem obyvatel jako právě východněmecké spolkové země. A odchod občanů samozřejmě znamená menší daňové výnosy a deficity veřejní rozpočtu. Tedy abychom tu konvergenční propast uzavřeli, bude nutné, abychom měli více kapitálu, rozvíjeli lidské stroje a zejména tedy ve zpracovatelském průmyslu podporovali rozvoj a cestu sůru. A to znamená, že potřebujeme, aby všechny evropské fondy ve společném strategickém rámci eh, přispěli každý svým dílem. Pro Sasko-Anhaltsko, východní Německo a eh, všechny regiony, které, eh, u, u kterých končí konvergenční podpory, budem, budou tedy používat eh, ten takzvaný, takzvanou přečnostní síť a budou potřebovat, eh, aby eh, budoucí subvence, budoucí příliv peněz byl alespoň ve výši dvou třetin toho, na co jsme byli zvyklí dosud. Proudy prostředků směrem do Německa, které jsou eh, dány to bezpečnostní síti, podporuje také spolková vláda. Toto určitě není v žádném rozporu s cíly Evropy 2020, ale naopak eh, toto eh, znamená realizaci přímo na místě. Otázka je, jestli ta centrální kvota pro sociální fondu zhruba 40% všechny pro, pro všechny stejně mm, dává smysl. My jsme momentálně na nějakých 30%. Eh, prostě takováto kvota by mohla eh, znamenat eh, ještě další škrty a to znamená další omezení investičních prostředků. To tež platí pro omezení možností subvencování velkých eh, investic a eh, dále eh, eventuálně projekty, které nepřímo zapadají do těch hlavních podporovaných směrů vývoje. Tematická koncentrace a flexibilita, to je pro náš region značné zlepšení a já bych prosil komisi a Evropský parlament, aby se pustili do trialogu eh, s členskými zeměmi a aby to tam podporovali. Eh, druhá myšlenka. My čelíme trojí výzvě. A sice programové eh, dokumenty partnerství se sociálními partnery a hospodářskými partnery a samozřejmě také politickými zástupci musíme společně zpracovávat tak, aby eh, prostě v situaci, eh, kdy eh, nemáme definitivní znění textu, které se máme opírat. Kdo si myslí, že právě tato partnerství jsou zátěží pro celý proces, tak s těmi bych chtěl polemizovat. Eh, naše politika, eh, jak jinak by mohla být přizpůsobena místním potřebám, pokud bychom nespolupracovali se eh, zájmovými skupinami a se zapojením občanské společnosti. Nicméně naše partnerství a participativní metoda, která existuje už i, i mimo evropské struktury, evropské fondy a jejich požadavky. Eh, v tom chceme dále pokračovat, ale domníváme se, že eh, formalizace eh, těchto již existujících vztahů by mohla záležitost zkomplikovat, aniž by k tomu jakýmkoliv přispěla. My připravujeme v Sasku Anhaltsku programové výhledy do roku 2020 eh, v rámci a ve formě takzvaných dialogů o budoucnosti. Eh, je to proces eh, kvalifikovaných diskusí. Měli bychom mít pět workshopů k tématům inovace a mezinárodní spolupráce pro rozvoj a růst, dále demografické výzvy, a jejich zvládání, integrované koncepty pro použití evropských fondů, eh, trojka eh, péče a vzdělávání, čtyřka je rovnost šancí a pětka energetická politika a udržitelnost. Takovéto dialogy budoucnosti jsme praktikovali už v tomto období. Eh, větším problémem při realizaci partnerského principu eh, myslím, že nespočívá eh, zejména ve federálních státech v nezbytnosti demokratické legitimizace na mnoha úrovních a v na různých administrativních úrovních. Pan komisař Hán správně poukázal na to, že ty programy mají trvat až do roku 2020 a to znamená, že se budou promítat do našich regionálních a národních rozpočtů. Zatím tedy eh, strukturální legislativa eh, tyto problémy obchází my v Sasku a Anhaltsku se pokusíme právě tento problém neustále řešit tím, že eh, zapojeme do dialogu eh, také eh, členy zemských parlamentů, zemských sněmů. Větší zapojení strukturálních fondů do politického cyklu v rámci strategie 2020 to přináší další nový problém. Jestliže do budoucna národní reformní programy mají být důležitými předpoklady pro fungování operačních programů, kdo tedy potom zajistí eh, dostatečnou legitimitu těchto programů. V současném politickém cyklu v Německu eh, na zemské úrovni už zbývá velice málo času do voleb a o parlamentním zapojení zemských sněmů eh, už vůbec nemluvím. Pro nové období je třeba, aby časový průběh těch partnerských smluv, operačních programů a tak dále, partnerských programů eh, se musí prostě slaďovat daleko lépe než dnes. Já z toho dnes nemohu vyvozovat žádné závěry, ale chtěl bych všechny zúčastněné požádat, aby toto nestráceli ze zřetele. Dámy a pánové, jestliže v současné době hovoříme o Evropské unii, často je to spojeno s pojmy krize a někdy dokonce krach evropský sjednocovací proces skutečně čelí velké zátěžové zkoušce a já chci zcela otevřeně říci, že i my si přejeme, aby Evropská unie si zachovala svoji tvůrčí sílu. Z hlediska zemí a regionu je evropská kohezní politika tím nejdůležitějším tvůrčím nástrojem EU pro zajištění růstu, blahobytu a zaměstnanosti. Eh, držme tedy pohromadě a e, doufejme, že se to bude v našich regionech projevovat. A to je, bude ten nejdůležitější e, přínos pro realizaci strategie Evropa 2020. Děkuji vám za pozornost. E, thank you Děkuji mnohokrát za to, že jste hovořil o konkrétnostech, ale také o obecných důvodech Nyní poprosím pana Lajema Tomiho, aby hovořil za Irsko. Mikrofon je vypadnul. omlouvám se. Dámy a pánové, rád bych poděkoval Evropskému parlamentu jeho výboru Regi za to, že zorganizoval dnešní zasedání. Určitě všichni souhlasíte, že se jedná o důležité téma. Od samého začátku je potřeba říci, že politika soudržnosti byla jednou z úspěšnějších politik Evropské unie. Je to opravdovým opravdovým srdcem evropské solidarity. Snížila sociální nerovnost a zvýšila kohezi v eh, Unii, která má půl miliardu obyvatel v 27 členských státech a v 271 regionech. To nikdy nesmíme podceňovat, je to obrovský úspěch. Osobně řečeno, financování z politiky soudržnosti zásadně napomohlo při rozvoji irské ekonomiky. Transfery prostředků z evropského rozpočtu sloužily jako důležitá páka pro členské státy, umožnili eh, popíchnout rozvoj v regionech. Ať se podíváme kamkoliv po našich zemích, uvidíme tam a štítky, na kterých se píše, že určité projekty byly financovány třeba ze strukturálních fondů. Irsko je jedním z úspěšných eh, absolventů politiky soudržnosti a ukazuje ostatní v Evropské unii, jak se dají využít eh, fondy soudržnosti. Konec konců zada členských států vysílá delegace do Irska, aby zjistili, jakým způsobem to Irsko provedlo. Budoucnost politiky soudržnosti je ale eh, v kontextu stávající ekonomické krize. Irsko souhlasí, že politika soudržnosti bude jedním z hlavních nástrojů, který umožní dosáhnout cílu strategie 2020, tedy inteligentního, trvalo udržitelného inkluzivního růstu. Je to opravdu strategický cíl pro budoucí politiku. Domníváme se, že veškeré intervence se musí soustředovat na zaměstnanost, výzkum a vývoj, vzdělávání, boj s chudobou, klimatické změny a energetiku. Pravděpodobně víte, že Evropská komise vydala v loni návrh eh, pro další období financování, tedy 2014 až 2020. Návrh Evropské komise je 376 miliard má být věnováno politice soudržnosti a jejím nástrojům, což je navýšení oproti období 2007 až 2013. Nicméně je potřeba na to nahlížet v kontextu širších vyjednávání o evropském rozpočtu, kde se určitě objeví tlaky na celkové snižování rozpočtu. V říjnu loňského roku Evropská komise publikovala legislativní balíček pro nové období financování. Irsko se účastnilo dalších diskusí a vyjednávání o budoucnosti politiky soudržnosti náš příslušný minister Brandon Howland, který je zodpovědný mimo jiné za politiku soudržnosti, diskutoval o těchto návrzích s kolegy a kolegyněmi na neformálním zasedání ministrů, kteří mají eh, v eh, kompetenci soudržnost a to během polského předsednictví, ale také loni v prosinci, kdy proběhla Rada pro všeobecné záležitosti. Účastnil se také delegace naší vlády, která se setkala 3.10. s Evropskou komisí a diskutovala s komisí o plánech irského předsednictví. Také jsme se setkali během této návštěvy s panem komisařem Hanem který také navštíví Irsko příští měsíc. Náš ministr se také setkal se zástupci Evropského parlamentu během své poslední návštěvy Bruselu. Bude se těšit na další zasedání eh, s eh, delegací eh, tohoto výboru, kteří přijedou do Dublinu na konci listopadu tohoto roku. Legislativní balíček se také diskutuje na Radě pro všeobecné záležitosti, tam už jsme dosáhli společné zhody u řady vyjednávacích bloků. Další prvky tohoto balíčku musí být dále vyjednávány pracovní skupině pro strukturální opatření v rámci Evropské rady. Pochopitelně, že také bude spolu rozhodovat Evropský parlament. V roce 2012 probíhala intenzivní vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem o balíčku kohezní politiky. Irská pozice v těchto vyjednáváních odpovídá tomu, že politika soudržnosti měla zásadní dopad na a, klíčový na klíčové aspekty ekonomického rozvoje. Financování na další období musí být zachováno na stávající úrovni, abychom zajistili, že se Irsko dostane z evropské krize. Neexistují univerzální řešení, myslíme si, že je potřeba diferencovat a umožnit členským státům a regionům flexibilně si vybírat priority, priority které nejvíce odpovídají jejich specifikům a specifikům jejich národních reformních programů. Je to přístup, který umožní regionům, aby si sami nastavili politické nástroje, které nejvíce odpovídají jejich potřebám. A kromě toho také umožní, aby eh, na nejnižší úrovni a i na úrovni obcí a měst se všichni identifikovali s těmito programy. Je to důležité, protože v Evropě jsou všechny regiony různé, mají různé příležitosti a různé potřeby. Irsko vítá návrh Evropské komise, návrh týkající se společného strategického rámce a partnerských smluv. Domníváme se, že umožní komplementaritu, koordinaci, koherentnost a synergie mezi jednotlivými fondy, které mají za cíl politiku soudržnosti a to tež platí i pro a, politiku a, regionálního rozvoje a rybářství. Nicméně je potřeba se postarat o to, abychom dodržovali zásady proporcionality a, a aby se nenavyšovala administrativní zátěž. Teď jenom pár připomínek k budoucímu irskému předsednictví. I pro irské předsednictví bude důležitý pokrok v oblasti politiky soudržnosti. Dá se předpokládat, že vyjednávání bude probíhat, nebo jeho konec bude probíhat během irského předsednictví. Takže my budeme muset pracovat na shodě s Evropským parlamentem o e, celém legislativním balíčku. To bude veliká výzva pro naši státní zprávu, ale těšíme se na to. Chceme, aby naše předsednictví bylo úspěšné. Budeme se plně účastnit e, spolurozhodovacího procesu s Evropským parlamentem u této agendy. Chtěl bych poděkovat e, dánskému a kyperskému předsednictví za odvedenou práci blahopřejeme k pokroku u agendy víceletou finančního rámce, protože konec konců do toho spadá i tato agenda. Ještě jednou děkuji a budu se těšit na naše diskusy. Myslím si, že takováto diskuse nám určitě všem prospěje. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Doufáme, že než vy převezmete žezlo, tak už to bude všechno rozhodnuto, že se nám to podaří dotáhnout během kyperského předsednictví, ale obávám se, že stejně na vás zbyde to nejtěžší. Dobrá, zahájím diskusi, ráda bych vás informovala o tom, že pokud najednou mě nepřijde záplava eh, nových žádostí o slovo, tak eh, stávající přihlášení mají každý pět minut. Poprosím, abyste se drželi těchto pěti minut s tím, že to vždy bude probíhat tak, že budeme mít dva zástupce národních parlamentů a jednoho europoslance či europoslankyni. Jako první vystoupí Dimitri Sabatiotis z řeckého parlamentu. Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρώτη... Vážená paní předsedkyně, chtěl bych vám především poděkovat za to, že jste nás pozvali dnes na toto jednání, které se týká politiky soudržnosti na léta 2014 a 2020. Chtěl bych poděkovat organizátorům tohoto setkání, kteří nám umožnili, abychom díky tomuto setkání zajistili lepší soudržnost mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Každých sedm let se vyjednává rozpočet. Rozpočet na to sedmileté období, to znamená víceletý finanční rámec, je to skutečně jedno z nejobtížnějších a nejsložitějších jednání v rámci EU, které má velmi zřetelné následky pro EU i jednotlivé státy. Je dobře známo, že politika soudržnosti je skutečně začleněna do smlouvy a že je klíčovým momentem evropské integrace. Je cílem a je také podmínkou existence vnitřního trhu a e, měnové a hospodářské unie. Proto protože v posledních letech eh, skutečně tato politika přispěla k rozvoji eh, regionů a je také třeba uvědomit si, že státy, které jsou čistými přispěvateli, skutečně napomohly velkou měrou provádění eh, celé řady kroků, které umožnily také e, rozvoji zase hospodářství v těchto čistě přispěvatelských zemích díky e, vývozu výrobků a díky posilování výroby v jejich vlastních zemích. V každém případě bylo bude třeba rozlišovat správně eh, tyto věci a napomáhat právě rozvoji všech, nečinit rozdíly mezi novými a starými členskými státy. Je třeba napomáhat politice soudržnosti v jednotlivých regionech, protože musíme v každém případě vycházet z toho, že současná situace není příliš příznivá, že země, které jsou chudší, mají tedy větší překážky v integraci a že je třeba zde stanovit určité priority v oblasti soudržnosti i v oblasti přistěhovalectví. Pokud jde o statistické informace, které se týkají metodiky přisuzování prostředků na politiku soudržnosti vzhledem k tomu, že vycházíme tedy z toho období, které teď uplynulo, vidíme, že zde došlo k určitému posunu, že ne vždycky přihlížíme k negativním dopadům recese. A v tomto velmi zásadním období pro EU rozdělování prostředků v rámci soudržnosti nesmí vycházet z nějakého již překonaného pohledu na hospodářství. Bohužel asi hovořím příliš rychle, omlouvám se za to, pokusím se zpomalit. Teď pokud jde o kondicionalitu, domníváme se, že skutečnost, že bychom ji dále rozšiřovali nad tedy ten stanovený rámec, že by to představovalo skutečnou zátěž pro členské státy, že země, které jsou tedy ve fázi výrazného schodku nebo země, které mají nevyváženou makroekonomickou situaci, by skutečně byly ve velmi těžké situaci, kdybychom jim ukládali ještě další postihy v souvislosti tedy s eh, oslabením, které nemá regionální základ, ale které vychází z daleko širšího rámce. Je třeba opravdu přihlédnout k tomu, jak vypadá recese. V Řecku by bylo třeba zachovat stejné míry spolufinancování jako za současné doby a tyto míry spolufinancování by měly být tedy obdobné, měly by odpovídat hospodářské a sociální situaci v daném členském státu, neměly by být stanovovány horizontálně na regionální úrovni ve vztahu k tomu, jaké příjmy skutečně ty regiony jsou schopny generovat pokud bychom měli zvyšovat v podstatě tyto systémy například navýšení v 10% by skutečně eh, mohlo být obtížné. Naopak tedy, kdybychom eh, pomohli těmto zemím, aby oživili svou ekonomiku, abychom pomohli těm zemím, které nejvíce hospodářská krize zasáhla. Představovalo by to přidanou hodnotu pro celou Evropskou unii. Nesouhlasíme s tím, že by se měly spojovat částky na financování politiky soudržnosti a předběžného financování velkých projektů v rámci této politiky se skutečností, že ještě tedy zbývá něco doplatit. Pokud jde o tyto částky, tam se jedná skutečně o roční eh, řešení, o roční výhledy a spadá to do rozpočtu a nikoli tedy do toho víceletého finančního rámce. My podporujeme rozšíření tedy té bezpečnostní zóny, která by umožnila, aby regiony, které spadají do cíle 1, nebo regiony v oblasti statistické konvergence měly tedy určité specifické postavení. Například Atika v Řecku by mm, se mohla odstnout v kategorii těch nejbohatších regionů a pokud by měla tato oblast dostávat méně prostředků, bylo by to obtížné. Domníváme se, že je třeba také věnovat velkou pozornost zeměpisným specifikům jako jsou například tedy ostrovní oblasti. Pokud jde o ostrovy, tam bychom skutečně je měli zařadit do toho mezi stupně pomoci v rámci politiky soudržnosti, protože například jejich zapojení do transevropských sítí a do nového finančního nástroje Connecting Europe a také tedy uznání v podstatě nákladů, zvýšených nákladů pro ostrovní oblasti je něco, co musí být zohledněno. V době hospodářské krize v Evropě s dramatickými sociálními dopady musí politika soudržnosti si stanovovat mnohem stižádostivější cíle. Ty oblasti, které procházejí krizí, nebudou z to investovat a tím pádem z důvodu absolutního nedostatku prostředků si nebudou moci také e, vytvořit rámec, který by jim umožnil z krize vypřednout. Takže skutečnost, že projevíme solidaritu e, právě v souvislosti s oživením hospodářství pro rozvoj, pro vytváření pracovních příležitostí je něco zcela nezbytné a je to tedy teď zcela zásadní pro takové země jako Řecko. Děkuji vám. Uh, Děkuji mnohokrát. Nyní Švédsko. Prosím, máte slovo. Tak, fru I'm sorry, I, I, I thought that Krister would mean Christ... Omlouvám se, myslel jsem, že to, je, že je to ženské jméno není. Co se rád dělat? Farande. Eh, jag kommer att prata på svenska när det nu finns möjlighet till det. Děkuji, budu mluvit švédsky. Děkuji mnohokrát za příležitost k dnešnímu setkání. Náš parlamentní výbor se drží hlavní zásady, že je potřeba, aby nedošlo ke změně pladeb Evropské unie. Máme různé kategorie, tedy 95 a 75 nebo tu novou kategorii 75 až 95 průměru HDP Evropské unie. Domníváme se, že tato kategorie by měla být eh, uplatnitelná pouze po omezené časové období. Jsme proto, aby se snižovaly Prahy v souvislosti s HDP, je potřeba přizpůsobit se skutečné kapacitě. To, jak to eh, bude mít dopad na členské státy, je potřeba ještě dále analyzovat. Náš výbor vítá rozpočtovou položku pro řídce osídlené regiony a také návrh, aby hustota osídlení, respektive tam, kde není vysoká, aby i tedy nízké, nízká hustota osídlení mohla zůstat jedním z kritérií pro rozdělování prostředků. Výbor eh, ten strategický rámec, který je společný pro různé fondy eh, v politice soudržnosti, považuje za velice pozitivní. Eh, zemědělský fond, eh, eh, rybolovný fond a tak dále. Ten si skutečně zaslouží lepší strategické nasměrování. A my také vítáme síle stanovené pro celou strategii 2020. Současně s tím, ovšem, myslím, že by to bychom neměli zanedbávat eh, jakýsi, jakousi marže eh, pro regionální specifika. A to se týká, to by se mělo promítnout také do eh, požadavků, které je třeba splnit, aby mohly být přiděleny prostředky. Ovšem je třeba, aby to bylo přehledné, splnitelné samozřejmě. Jinak vznikne riziko že systém bude příliš komplikovaný, vyjednávání bude zbytečně zdlouhavé a celý proces nepřiměřeně byrokratický. Jestliže něco potřebujeme, pak je to stanovení hospodářských priorit. A zde bychom opravdu dávali přednost uvažování o snížení prostředků pro zemědělskou politiku. A závěrem bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc. Politika soudržnosti by se měla týkat všech zemí v Evropské unii, přičemž eh, soustředovat bychom se měli tady na ty země, které to potřebují nejvíce, tak jak to konec konců funguje už dnes. Ano, děkuji a nyní za Evropský parlament pan Evgenij Kirilov. Děkuji, paní předsedající. Když tak naslouchám kolegům, tak já sice nemohu eh, zacházet eh, do detailu, protože eh, tady už zazněly podobné obavy jako kolega ze Švédska, to jste formuloval. Já bych skutečně ho rád podpořil, protože my skutečně potřebujeme transparentní podmínky Eh, protože dokonce i ty starší země eh, měly určité problémy se splněním určitých podmínek, jež vedly ke značnému nárůstu byrokracie. Já bych chtěl říci, že důležité je to, abychom eh, si byli vědomi jakési naléhavosti jednat a to je také záležitost Evropské rady v oblasti, v oblasti politiky soudržnosti. A já myslím, že tam je právě ten vážný problém. Proč? Protože se tam nedaří dosáhnout dohody a nedá se nějak opravdu brzy očekávat, že by se shodli. Proč? Protože řada zemí Eh, k tomu přistupuje jenom jako účetně, prostě co dostanu, co musím dát. A to je přístup, který nás znepokojuje. Tady je to vlastně jakýsi přízrak egoismu členských zemí, který tedy není příliš evropský. My zde v Evropském parlamentu my máme jasnou pozici. A otázka je, jak dlouho budeme schopni eh, tady takto pokračovat. A eh, když se podíváme na čísla, tak to je prostě 0,05 a něco procenta veškerých peněz. Já si myslím, že bychom tady skutečně měli táhnout za jeden pro vás, eh, poněvadž tato politika soudržnosti je de facto investice do růstu. Měli bychom opravdu projevovat eh, tyto obavy také v národních parlamentech, nejenom zde na evropské úrovni. A měli bychom trvat na tom, že politika soudržnosti je eh, společným zájmem a že zde není místo pro národní egoismy. Já jsem nedávno eh, slyšel od jednoho vysoce, vysoce eh, postaveného vládního úředníka, který řekl, že na radě eh, zasedá neméně jedna země, která eh, jejich představitelé v podstatě se vyhýbají pojmu Evropská unie, kteří hovoří pouze o společném trhu. Zdá se, že jsou tady jakési eh, požadavky na eh, určité výjimky, jako výjimka třeba se svobodného pohybu pracovníků. No a jestliže tedy eh, jedna země začne uplatňovat takovéto výjimky, tak mm, co to potom pro, udělá s Evropskou unii jako celkem? To tím chci říct, potřebujeme eh, podporu národních parlamentů při utváření politiky soudržnosti pro budoucnost. Eh, my samozřejmě chápeme, že eh, politická situace v jednotlivých zemích je dnes těžká a právě se nacházíme ve velmi obtížném okamžiku, ale přesto bychom se měli snažit čeho si dosáhnout. Děkuji vám. Děkuji. Nyní za eh, portugalský parlament. Bom dia, muito obrigado pelo convite que nos dirigiram. Eh, é um prazer voltar a esta casa. Děkuji vám. Je mi velkou ctí a radostí, že se mohu vrátit zde do tohoto parlamentu. Eh, já jsem zde byl naposledy v 90. letech, ne přímo v tomto sále, ale v podobném sále. A mám tady eh, určité otázky a rád bych, kdybychom eh, tady zkusili společně o něčem zauvažovat. Škoda, že tady není pan komisař. První otázka. Proč v politice soudržnosti se objevují čím dál tím více cílů se třetími, třetími zeměmi, které tedy, eh, jak si jsou dobré tyto cíle, ale je třeba eh, zapojovat prostředky ještě z dalších fondů, zvláště pak, když tedy eh, ti příjemci jsou naši sousedé, ale jsou to země, které nějak nepřispívají do této politiky. Za druhé, proč zde eh, se prosazuje to, aby politika soudržnosti sledovala výhradně strategické cíle agendy 2020. Ano, tím se ty problémy, ano, některé možná řeší, ale jiné vznikají. A možná to neodpovídá zcela problémům a potřebám té či oné členské země která sleduje cíle, které v podstatě do té strategie nemusí spadat. A k tomu si uvědomím, že předchozí strategie, Lisabonská strategie k zaměstnanosti a růstu přispěla tedy pramálo. Další bod. V současné krizi je to tak, že eh, politika škrtů a úspor de facto vede ke stagnaci hospodářství. A rozdíly v rámci Evropské unie se zvětšují. Lidé přicházejí o pracovní místa, zhoršují se jejich životní podmínky, přibývá jim potíží. Proč je tomu tak, že eh, politika soudržnosti naopak zpřísňuje podmínky a požadavky? kohezní politika přilévá oleje do ohně místo, aby proti tomuto negativnímu fenoménu bojovala. Další otázka. V konkrétních situacích, zejména v zemích, kde nyní dochází k různým intervencím, není zcela jasné, nakolik se má dosáhnout eh, přiměřené míry kofinancování ve všech programech. Na co ještě čekáme? No a pátý bod to je zjednodušování. Ano, dá se říci, že každý cíl lze nějakým způsobem vyřešit, ale tady se neustále hovoří o nepřekonatelných potížích, potížích, které existují v různých programech zaměřených na určité regiony, určité skupiny obyvatelstva, například eh, v oblasti zemědělství, v oblasti rodiny. To skutečně je těžko srozumitelné. Potíže těch, kteří by měli být příjemci těchto prostředků, se často prostě nedaří překonávat. A mám tady ještě jednu šestou, poslední otázku. Často se hovoří o nevyváženosti evropského rozpočtu a to platí zde také pro politiku soudržnosti. A současně je e, řeč o krácení prostředků ze strany čistých e, přispěvatelů. K tomu chci říci několik věcí. V 90. letech e, jsem byl svědkem toho, že Jacques Delors pomocí eh, jakýchsi britských studií žádal pro evropský rozpočet 1,2%, a tenkrát bylo 15 eh, členských zemí. A další věc, společný trh a rostoucí globalizace vede také k tomu, že právě ti největší přispěvatelé jsou zároveň hlavními Eh, odběrateli eh, prostředků z této evropské politiky. Děkuji. A jelikož eh, my zde máme poměrně hodně příspěvků ze strany evropských parlamentů, takže bych požádal, abychom to viděli rovnovážně nyní. Vím, že mám mluvit krátce. No pět minut, na to si nestěžujte, většinou tady máte minutu nebo dvě, tak pět minut je opravdu hodně času. V každém případě děkuji. Setkáváme se ve velmi zajímavé chvíli. Protože najednou probíhá diskuse o obecných prvcích rozpočtu a zároveň v této sněmovně máme velký zájem na tom, o, aby probíhaly diskuse o dvourychlostní Evropě. Hovoří se o tom, jak v souvislosti s eurozónou, tak e, v souvislosti s některými parlamentními postupy. Na jednu stranu tedy diskutujeme o politice soudržnosti, ale na druhou stranu bychom jako poslanci a poslankyně si měli uvědomovat, že probíhá velmi komplikovaná diskuse o celé Evropské unii a o metodách, které používá. Politika soudržnosti vychází z metody společenství. To je důležité. A jako taková musí mít jasně nastavená pravidla a musí se na ní dohodnout všech 27 členských států. Takže když bojujeme za politiku soudržnosti, tak nebojujeme jenom za prostředky svých členských států, jako v mém případě Polska, ale také bojujeme za budoucnost, budoucnost Evropské unie, za metodu společenství. Nejedná se pouze o technickou diskusi. Jedná se o svrchovaně ústavní diskusi. Jak bude založena v budoucnosti Evropská unie a jak bude fungovat metoda společenství. Tolik tedy obecně, teď konkrétněji. První prvek, který zmínila jak paní předsedkyně, tak pan komisař, byla partnerská smlouva. Tady se dosti liší přístup eh, od minulosti. Vychází to eh, z, jaksi z krize, z toho, že čelíme krizi. A jsou tady také určité rozdíly mezi institucemi. Když se podíváte třeba na výbor regionu, tak ti tady včera jasně řekli, že chtějí, aby existoval určitý etický kodex, kodex chování. Komise řekla, že ho chce taky, Parlament diskutuje o tom, jestli ho máme mít nebo ne, a rada je proti. Ne tedy, že by byla nutně proti eh, etickým kodexům jako takovým, ale nechci mít jeden vzor pro všechny členské státy. Myslím, že to je dobrý příklad toho, že je potřeba spolupracovat s partnery, nejenom při vytváření těchto partnerských smluv, ale také eh, spolupracovat s různými úrovněmi, s nevládními organizacemi, s občanskou společností a podobně. Je to tedy něco nového, musí k tomu přistupovat legislativní orgány jinak. Další věc, která vypadá dost technická, ale přitom není, se týká postavení statutu eh, této partnerské smlouvy. První myšlenka spočívala v tom, že je to v podstatě dohoda o tom, kolik budeme mít operačních programů, kdo je bude řídit, kdo za to bude zodpovědný, jaká opatření se budou přijímat. Evropský parlament navrhnul, abychom, aby to bylo jako první krok, který se pošle komisi, pak se to dohodne a e, budou operační programy. Zatímco Evropská komise se k této partnerské smlouvě staví jako k součástí celého balíčku. Možná mě opravíte, možná nemám pravdu, ale mám pocit, že Evropská komise to bere tak, že operační programy a partnerská smlouva jsou součástí jednoho balíčku. A to je dost důležitý rozdíl. Buď to partnerská smlouva je pouze zahájením projektu, po čemž budou následovat operační programy, anebo je to nedílnou součástí celého balíčku. A to je důležité vidět, protože v členských státech už se na tom začalo pracovat. A za třetí, tematická koncentrace. Tady úplně souhlasím s panem komisařem Hanem v tom, že je možná lepší mít tři chody než osm. U stola já vím, že možná kultura, každá to má nastaveno jinak, ale z mého pohledu tady je lepší mít tři chody než osm. Tři větší než osm menších. Ale nerozhodujme z Bruselu, jaká tři jídla během těch chodů budeme podávat. Dejme určitý manevrovací prostor konečným příjemcům. Koneční příjemci musí mít určitý flexibilní manevrovací prostor. Souhlasíme ale s tím, že tematická koncentrace je potřeba. Tematická koncentrace však neznamená, že v praxi nebude žádná flexibilita. politický kontext eurozóna a celý zbytek eh, je potřeba mít na paměti. Nechceme dvoustupňovou, dvourychlostní Evropu. Eh, to jsem tedy chtěl uvést jako kontext, do kterého jsem chtěl zasadit tyto dva body, o kterých jsem hovořil. Dobrá, než dám slovo dalšímu řečníkovi či řečníci, tak pana velvyslance nahradila pravděpodobně ta nejlepší osoba za radu, Adonis Konstantino, předseda pracovní skupině pro strukturální opatření, což je vyjednávací skupina, která pracuje na kompromisu v rámci rady a navíc také předseda, spolupředseda trialogu. Na konci toho zasedání ho poprosím, jak tedy komise, tak radu, aby eh, reagovali eh, na připomínky kolegů a kolegyní. Nyní má slovo Polsko, Senát, Předseda výboru pro státní zprávu, pan Jánoš Sepiu, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové. Vystupuji zde jako zástupce Polského senátu a rád bych upozornil na to, že Polsko je právě země, které která v období 2007 až 2013 realizuje největší výdaje v oblasti politiky soudržnosti. Jsou tedy země, které na hlavu mají větší výdaje, ale když se podíváme na celkové částky, tak Polsko vede. A zdá se, že Polsko jako příklad v podstatě potvrzuje, jak důležitá je evropská politika soudržnosti. Polsko je jediná země. Co se děje? Zdá se, že je technický problém na německém kanálu. Na německém kanálu není slyšet tlumočení. Na německém kanálu je problém s polským tlumočením zjevně. Můžou se tlumočníci vyjádřit, jestli je problém vyřešen? Můžeme pokračovat? Nebylo slyšet německé tlumočení. Je to v pořádku. Dobrá, tak můžeme pokračovat. Můžete pokračovat, problém vyřešen. Prosím, pana senátora, můžete pokračovat. Dobrá, zopakuji tedy poslední větu, aby bylo jasno. Myslím si, že Polsko opravdu potvrzuje, jak důležitá a jak účinná je politika soudržnosti, protože jsme jediná země, která od roku 2004 má zaznamenává stále hospodářský růst. V roce 2009 to bylo 1,7%, v tomto roce HDP poroste o 2,5%. Bez absorpce prostředků z politiky soudržnosti by takovéto výsledky nebyly možné. Důležité také je to, že jsme provedli výzkum, který ukazuje, že prostředky, které investujeme takto v Polsku, eh, fungují i v jiných zemích eh, prostřednictvím eh, dividenda nebo nějakých veřejných zakázek. Jinými slovy, tedy politika soudržnosti tedy podporuje nejenom země, kam v prvé řadě ty prostředky putují, ale lavinovitě přispívá k rozvoji po celém jednotném hospodářském prostoru. A to je vlastně jedna z premis, kterou se snažíme propagovat v rámci skupiny zemí, které jsou přáteli politiky soudržnosti. Obecně Polsko podporuje stanovisko Evropské komise. Myslíme si, že politika soudržnosti by měla být jednak prorůstová, přispívat k růstu v rámci eh, společného hospodářského prostoru, ale zároveň by také měla eh, do určité míry nivelizovat rozdíly mezi regiony a také může přispět k překonávání krize. Zvláště cenné je posílení teritoriálního přístupu a integrovan, integrovaný horizontální a vícesektorový přístup k rozvoji. Také se nám líbí společný strategický rámec líbí se nám partnerská smlouva a líbí se nám programy na národní úrovni. Jde nám ale o to, aby tato partnerská smlouva byla vytvářena nejenom s vládou, ale také s regiony a se sociálními partnery. Připadne nám, že předběžné hodnocení by mělo probíhat už v době partners, uzavírání partnerské smlouvy a ne až v době přípravy programů. Také nám připadne velmi smysluplné, aby se dvakrát hodnotil postup těchto programů, tedy v letech, v letech 2017 a 2019. A protože tam máme určité průběžné cíle, ty by si měly stanovovat všechny členské státy během vyjednávání partnerské smlouvy a programu s Evropskou komisí. Jsme také přesvědčeni o tom, že jednou z hlavních výzev politiky soudržnosti je situace eh, měst a městských aglomerací. V našich operačních programech bychom se rádi hodně věnovali urbanizaci. Mělo by to být jedna z eh, takových, jeden z takových hlavních aspektů politiky soudržnosti v Polsku. Chceme, aby investice byly územně integrovány. Kromě toho také existují určité prvky, na které se spíše díváme kriticky. Patří mezi ně například a omezení způsobilosti DPH, především u Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje. Tam je DPH téměř vyloučena. Tím se, tím se mění stávající situace a působí to velké problémy především nevládním organizacím a také a, samozprávě. A potom jsem ještě chtěl věnovat pár slov e, jednomu aspektu, a to nástroj pro propojování Evropy. Tady máme pár určitých pochybností jeden hlavní argument proti a potom jeden konkrétní argument zase pro. Miliardy euro budeme z fondu soudržnosti jaksi vyčlenovat a vzniknou tak dva systémy pro podporu velmi podobných projektů, což povede k navýšení administrativní zátěže. To je ten argument proti. Ale existuje argument pro. A to, když se podíváme z našeho pohledu na mapu střední Evropy, tak tam zaznamenáváme konkrétní problém. A to, že každá země v této části Evropy se snaží budovat svou dálniční síť ale přeshraničně se ty sítě nepropojí. Třeba eh, Rakousko a Česko nejsou dálničně propojeny. V Německu, s Německem pouze na jednom místě. My nemáme dálniční spojení ani s, Čechem, ani s Českem, ani se Slovenskem. Slovensko není v podstatě, kromě jednoho místa u Varšavy, propojeno dálničně s Maďarskem. Maďarsko není propojeno s Rumunskem. A ještě hůř to vypadá se zeměmi, které jsou součástí politiky sousedství. Nám třeba chybí kousíček dálnice mezi Bulharskem a Tureckem, mezi Polskem a Ukrajinou a podobně. Takže přestože jsme obrovsky investovali do dálniční sítě mezistátní, tak to není propojeno. A síť to vlastně není. A vychází to z politických problémů, anebo se to prostě překrývá s jinými prioritami. Evropská unie tady dostatečně netlačí a následně tedy se tyto sítě nebudou propojovat včas. Kdyby program pro spojování Evropy nebyl nastaven na velké panevropské sítě, ale na zajištění přeshraničních spojů, tak bychom ho těžko nemohli podporovat protože si myslíme, že by dosáhl velmi důležitého cíle, a to skutečné integrace eh, jednotlivých eh, území. Polský parlament si myslí, že jednou z jeho rolí může být vytvářet prostředí pro spolupráci různých eh, aktérů politiky soudržnosti. Evropská komise se soustředuje na partnerství a na víceúrovňové řízení a my následně se nad tím musíme zamyslet a podívat se na to, jestli naše národní právo a naše národní instituce vytváří dostatečný prostor pro eh, takovýto typ eh, řízení rozvoje. Děkuji mnohokrát, pane senátore. A můžeme si to vynutit předběžnými podmínkami, které jsou součástí této politiky. Nyní má slovo pan Vladimír Maňka z Evropského parlamentu. Děkuji za slovo, paní předsednička. Vážené... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já jsem také předsedou samozprávy ve svém kraji a máme tedy výpadek asi 20 zdrojů. Museli jsme šetřit na správních nákladech, na tedy všem, co se týká správní činnosti, ale museli jsme ušetřit ještě více, abychom měli zdroje na nové investice, bez kterých nemůže existovat rozvoj a bez kterých by se všechno zastavilo. Když hovoříme o nových investicích, více než 70 investicí ve většině zemí se financuje proto, že existuje politika soudržnosti. V některých zemích by bez politiky soudržnosti v podstatě veřejné investice neexistovaly. Politika soudržnosti je hlavním nástrojem konvergence a udržitelného rozvoje v EU. Představuje jeden z hlavních zdrojů podpory i pro veřejný sektor, i pro malé a střední podnikatele. Tak jako říkal polský kolega, využívají toho nejenom chudší členské státy, ale z důvodu jednotného trhu i ty bohaté členské státy, které jsou významnými dodavateli výrobků, služeb a know-how. V této souvislosti bych chtěl připomenout společné prohlášení předsedů vlád a představitelů 15 států z minulého týdne, setkání tedy na téma politiky soudržnosti v Bratislavě. Byli tam nejvyšší představitelé jedenácti nových členských států, tří starých členských států a Chorvatska, které má tedy vstoupit do EU. Byli tam například i předsedové tedy Evropského parlamentu a komise a všichni prohlásili, že politika soudržnosti znamená klíčový investiční nástroj pro všechny naše země, že pokud by došlo ke snížení financování v této oblasti, nedosáhli bychom ani tedy cílů a žádostivých tedy e, cílů e, rady, ani tedy toho, co jsme si vytkli v rámci Evropy 2020. Hlavy 15 členských států zde mohli říci, že skutečně zde ne není žádný prostor pro snižování prostředků na politiku soudržnosti. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že Evropský parlament má v této otázce skutečně většinový názor právě ve prospěch tedy posilování této politiky soudržnosti a že bychom chtěli získat i podporu ze strany národních parlamentů. Dovolte mi ještě jednu krátkou poznámku pro irského kolegu, kde tedy byla řeč právě o úspěšnosti čerpání těchto prostředků v Irsku. Já jsem navštívil Irsko před čtyřmi lety, byl jsem hlavním zpravodajem tehdy pro rozpočet EU a hovořil jsem s, minister, s ministrem financí v Irsku a říkám to proto, že zde existují dvě otázky. Já si myslím, jakožto tedy předseda samozprávného kraje, že bych chtěl provádět maximálně tedy možnost využívat těchto evropských prostředků, ale někde máme právě příklad Irska, kde se tedy tyto prostředky investují z centrálního zdroje. A přes ministerstvo financí tam dokázali skutečně zajistit maximální implementaci. Čili je třeba skutečně diferencovat, je třeba, aby zde existovalo partnerství mezi regiony, obcemi, vládami, a tak dále, aby skutečně bylo zřetelné, jakými prostředky se bude implementace provádět. Děkuji za slovo. Thank you very much. Now... Děkuji. Nyní má slovo Španělsko. Manuel uh, González. Gracias, señora presidenta. Y un saludo cordial desde España. No, děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl předat srdečný pozdrav ze Španělska. Španělsko, jako celá řada dalších zemí, má tedy velmi kladnou zkušenost s uplatňováním politiky soudržnosti, s její účinností, s jejími výhodami pro velké množství regionů i osob země Jižní Evropy silně zasáhla krize, nicméně Evropa pomáhá, pomohla, eh, projevila svou solidaritu se všemi zeměmi a teď tedy skutečně hovořím za Španělsko. Soudržnost a konvergence jsou teď skutečně mimořádně důležité. Ve Španělsku máme několik regionů, které jsou v přechodném období a v této chvíli vzhledem k finančnímu výhledu do roku 2020 je skutečně nezbytné, aby tyto země které se pokládají za čisté přispěvatele, protože všichni jsme svým způsobem čistými přispěvateli, aby tedy tyto země projevily větší solidaritu. Ještě větší solidaritu z toho důvodu, že pokud chceme, aby věci pokročily dále, Eh, růst Španělska vlastně může být přirovnán k růstu celé Evropy. Je skutečně třeba, aby zde byla tedy projevena solidarita. A my víme, že ve Španělsku je několik regionů, které procházejí skutečně tím přechodným obdobím a potřebují tedy fondy soudržnosti, jak ostatně říkal i pan komisař, já s ním naprosto souhlasím v tom období 2014 až 2020, pokud budeme pracovat tímto způsobem, tak skutečně se vrátí důvěra i ve Španělsku, i v Evropě. Pokud si tedy skutečně Evropa vytkne finanční výhledy, které umožní přispět k hospodářskému růstu, pak si myslím, že tímto způsobem pomůžeme Evropě, pomůžeme členským státům, pomůžeme regionům a především tedy pomůžeme těm, eh, které tady zastupujeme, to znamená našim občanům. Je třeba posílit spolufinancování, posílit solidaritu a posílit tedy soudržnost pro Španělsko a všechny země, které to potřebují. Sean Kelly. Evropský parlament. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji všem, kteří zatím přispěli do této zajímavé diskuse. Evropský rozpočet a víceletý finanční rámec nad těmi vysí v tuto chvíli velké otazníky. Já jsem si vyslechl všechny vystupující, včetně pana komisaře Hana, a myslím si, že je potřeba v tomto vystupovat razantně že v tuto chvíli by se rozpočet Evropské unie neměl snižovat. A je to potřeba říkat, i když třeba k tomu nakonec dojde. A nakonec souhlasím se španělským kolegou, který hovořil v tom smyslu, že se příliš přispívá na to, kdo je čistý příjemce a kdo je čistý uh, plátce. Myslím si, že všichni platíme a všichni zároveň dostáváme. Mám pocit, že některé země prostě příliš poukazují na to, že jsou eh, čistým plátcem. Je potřeba ukazovat spíše na určitý širší rámec. A na ty regiony, které konec konců během let dostávaly řadu prostředků z politiky soudržnosti. Irský kolega třeba velmi správně řekl, jak eh, Irsko eh, během let těžilo z politiky soudržnosti. My jsme vstoupili v roce 1973, tehdy jsme byli někde na 50% eh, průměrného evropského HDP a pak jsme se dostali na 124% v jednu chvíli. Teď pravda to trochu kleslo kvůli problémům v bankovním sektoru a velkým výdajům spojených se záchranou těchto bank, ale v podstatě základní infrastrukturu máme a tu základní infrastrukturu nám zaplatila politika soudržnosti a ta nám zůstala. Ta základní struktura a infrastruktura. A velmi s ní ceníme. Velmi, eh, velmi si ji ceníme a eh, určitě nám přijde vhod, eh, jakmile se ekonomika zase postaví na nohy. Správně jste říkali, že prostě vidíme, eh, když jedeme po naší zemi, eh, různá označení, že eh, určitá část cesty byla placená z Evropské unie. A to je potřeba neustále ukazovat, protože fakt je, že se lidé staví k EU v tuto chvíli negativně a je potřeba poukazovat na přínosy Evropské unie. Je potřeba to vyrovnat, mít vyvážený přístup, je potřeba chránit politiku soudržnosti a chránit rozpočet Evropské unie. Myslím si, že bychom měli zachovat fond a soudržnosti. Neměli bychom nutně snižovat eh, financování zemědělství, protože Evropa je o solidaritě, která nakonec je ve prospěch všech. Komise chtěla 1,3 miliardy, dejme jim je, pardon, 1,3 trilionu samozřejmě. Takže dejme jim je tak, aby se mohly financovat evropské úkoly po celé Evropské unii. tak abychom mohli naplnit všech sedm hlavních eh, programů. Ano, jak bylo řečeno, eh, nepovedla se nám Lisabonská strategie, nechce nám povede další strategie a eh, tímto děkuji za slovo. Děkuji. Nyní má slovo Kypr. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ještě předtím, než přejdu k tomu, co je zásadním mém vystoupení, chci říci, že jsme skutečně nesmírně rádi, že jsme mohli v rámci předsednictví eh, na společném jednání kde nás zastupoval výbor pro zahraniční a evropské záležitosti, výbor hospodářský, výbor finanční a výbor vnitřních věcí, že jsme skutečně mohli vést velmi zajímavou diskusi právě na téma politiky soudržnosti. A musím zdůraznit, že tyto návštěvy, tyto výměny jsou nesmírně důležité v našich zemích a v našich národních parlamentech. To nám také umožňuje, abychom se lépe navzájem poznali. I když pan eh, velvyslanec kyperský, zastupující Kypr tedy v rámci EU, dlouze hovořil o některých aspektech. Chtěla bych i já zdůraznit a předložit určitá stanoviska týkající se situace týkající se nového rámce, který schválila komise v roce 2011 na programové období 14 až 20. To skutečně bude velmi užitečný nástroj pro vlády, vzhledem k tomu, že tam jsou obsaženy zjednodušené postupy, které umožní, abychom získali čas, abychom se mohli zabývat těmi naléhavými otázkami, které chceme prostřednictvím této politiky řešit. Na základě těchto ustanovení, myslím, budeme z to přispět ke zlepšení situace zaměstnanosti, infrastruktury, ale také v oblasti spolupráce mezi regiony. Musím říci, že návrhy týkající se rámce tohoto systému až do roku 2020 mm, pro Kypr znamenají, že tedy Kypr byl zapsán mezi ty bohatší regiony v souvislosti s příjmem na hlavu obyvatelstva asi na 90 ve vztahu k 27 členským státům a na základě tohoto rozdělení Kypr dostává omezené prostředky asi jednu třetinu ve vztahu k minulosti. Přitom je tedy před námi období zvýšených potřeb a míra spolufinancování pro tyto regiony se snižuje z 85 na 50 Skutečnost, že se zaměří působení na určité oblasti tematické priority fondů, například tedy v těch nejvíce rozvinutých eh, regionech, v tom se nepřihlíží právě k určitým specifickým potřebám v oblasti rozvoje některých evropských regionů, které mají specifické eh, potřeby právě proto, že se nacházejí v zeměpisně specifických oblastech, že se jedná například o ostrovy a podobně. Článek 74 říká, že v ostrovních oblastech můžeme mít také tedy ostrovní státy za podmínky, že jsou tedy splněny ještě další aspekty, další kritéria. Na základě tedy stanovení té určité bezpečnostní sítě eh, Kypr nedostává určité prostředky, které by potřeboval pro to, aby se skutečně mohl náležitě vyrovnat s perspektivami rozvoje. I když je tady speciální tedy odkaz na ty ostrovní oblasti v rámci jednání, není upřesněno, jakým způsobem, jakými prostředky se bude k těmto zvláštním případům přihlížet použití politiky soudržnosti eh, té z období 2007 až 2013 ukazuje, že by bylo užitečné mít aktivnější účast veřejných orgánů na místní úrovni již v těch eh, počátečních stádiích, aby EU skutečně spolehlivě dostala veškeré informace o konkrétních potřebách regionu. Pokud jde o filozofii politiky soudržnosti, ta souvisí s tím, že je zde především snaha bojovat proti nevyváženosti, nerovnosti ve vývoji regionu a proto je třeba uvažovat o předběžné konzultaci s jednotlivými zainteresovanými orgány, abychom dosahovali účinnějších výsledků. Tato politika, politika EU, představuje skutečně prioritu pro eh, kyperské předsednictví v Evropské radě a půjde o to doplnit jednotlivá ustanovení, která vytvářejí rámec pro politiku soudržnosti právě pro ta léta 2014 až 2020. Poslanecká sněmovna Kyperské republiky podporuje veškeré úsilí, které jde právě tímto směrem, eh, to znamená politika zaměřená na člověka, na tedy člověka jakožto lidskou bytost. A proto se budeme snažit pokračovat v tomto úsilí a opravdu dospět co nejdále v tomto jednání. Chtěla bych na závěr ještě zdůraznit, že kyperské předsednictví připravilo a zaslalo text který byl aktualizován pro tedy ten rámec vyjednávací a kde se uvádějí určité změny a kde se také počítá právě s rozšířením té bezpečnostní sítě, pokud jde o prostředky získávané jednotlivými členskými státy. Děkuji Viktor Bustináru z Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedající. A já eh, vítám všechny účastníky. Já jsem velice rád, eh, že se nám daří vést tento institucionální dialog s Národním parlamentu v tomto pravém okamžiku pro politiku soudržnosti i pro Evropu jako takovou. Asi před třemi týdny eh, předseda komise Barroso v Evropském parlamentu přednesl řeč o Eh, dramatické potřebě toho, aby se Evropa posunula směrem k federálnímu modelu. A já podporuji tuto myšlenku federálního systému v Evropské unii. A to znamená také to, že národní parlament a národní státy, eh, aby přesunuli další části suverenity do Bruselu. A podle mého názoru ovšem federální model může fungovat pouze tehdy, když bude doprovázen solidaritou. A právě o tom je politika soudržnosti, o přemostování, přemostování propastí a rozdílů interně, o praktické solidaritě, nikoli pouze solidaritě slovní. A jak to nadšený podporovatel a přísnivec federální politiky si myslím, že škrty v politice soudržnosti mohou jedině podkopat jakoukoliv možnost posunout se v tomto směru. Tak to prostě Evropa vpřed nepokročí. Nezapomeňme, přátelé, v roce 2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu a ty se budou týkat nás všech politických stran v Evropě, národních parlamentů a také Evropského parlamentu. Jak chcete Evropu představovat voličům v roce 2014? Jak je chcete získat? Každá země eh, bude mít svého kandidáta. Jak tedy chceme propagovat evropským občanům Eh, tuto myšlenku, jak tedy přispět k tomu, aby se do ní pustili, abychom zde měli Evropský parlament, eh, který bude skutečně evropským, jestliže některé členské země navrhují, aby si třeba eurozóna udělala svůj vlastní rozpočet. To je způsob, jak podkopávat jednotnou Evropu, nikoli jak Evropu budovat. A moje, můj závěr je tento, a řeknu to cynicky, jediná možnost, aby tato 27 a možná další, kteří se mohou eh, ještě v úrovnosti přidat, tak jako příští rok Chorvatsko, my eh, můžeme být globálním hráčem pouze dohromady a pokud bychom se vrátili zpátky k Evropě národních států, tak dokonce i takové Německo bude poměrně malým hráčem na světové scéně a to už vůbec nemluvím o třeba o Bulharsku, Rumunsku, Lucembursku nebo podobně. Čili buď se nám podaří vybudovat Evropskou unii, která funguje, anebo ji budeme podkopávat a oslabovat a to je naše volba a já jsem přesvědčen, že národní parlamenty budou pracovat pro Evropskou unii eh, ve jménu solidarity. To je, myslím, jediný způsob, jak posilovat Evropu. A teď je eh, druhá strana mince. A teď přepnu do rumunštiny, neboť to se bude týkat zejména domácích rumunských problémů. jde o kapacitu, institucionální kapacitu v Rumunsku. A všechny tyto dokumenty, které tento parlament připravuje a týká se to, nebo začíná to nařízením, specifickými dokumenty, eh, Connecting Europe Facility a tak dále. Neustále se hovoří o tom, že je třeba podporovat institucionální kapacitu Jestliže chceme, aby politika soudržnosti přinášela hmatatelné výsledky na úrovni společenství, regionu i jednotlivých států. A drazí kolegové z národních parlamentů, Evropský parlament určitě svůj díl práce odvede a tady, myslím, můžu eh, také počítat eh, s podporou komise. Ale eh, apeluji Máme tady dokumenty, nové mechanismy, nové instituce a tak dále. A to všechno musí fungovat už od 1. ledna 14. Pět fondů se společnou regulací, tak abychom mohli vyzkoušet více fondový přístup. To je něco, co je krokem vpřed. To jsou koncepce, mechanismy, instituce, které fungovat prostě musí. A já bych vás skutečně prosil, prosil bych národní parlamenty. Pokuste se vyvíjet tlak. Ano, já vím, že eh, jsou tedy státy, ve kterých to jde velice dobře, zejména třeba Polsko, to je opravdu bývalá komunistická země, která je na tom tak dobře, že je dokonce vzorem pro západní státy. Ale na národní parlamenty bych skutečně chtěl apelovat, prosím, dbejte na to, aby se provedla jakási inventarizace, inventura toho, co funguje, co nefunguje. Eh, a to, co nefunguje, je třeba rychle napravit. A když se na to díváme právně nebo institucionálně, prostě z jakéhokoliv hlediska, tak, aby 1. ledna 2014 bylo možno říct, ano, máme tady fungující novou politiku soudržnosti. já se tady domnívám, že prostě nemůžeme mít posilněnou Evropu, nemůžeme mít více Evropy jinak než právě touto cestou regionální politiky, politiky soudržnosti. Musíme rozvíjet své regiony. To je naše povinnost, ale také povinnost národních parlamentů. Postarat se o to, aby tyto všechny rezervy v růstu, v kapacitách, v administrativě, aby se účinně využily. Jedině tak eh, je eh, možné eh, pokročit dál. Tak, pan Adonis Konstantinu bude muset brzy odejít, takže já mu dám nyní ještě dvě minuty na závěrečné slovaném předsednictví. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl také eh, vyslovit svou, své blahopřání eh, k uspořádání tohoto slyšení mezi Evropským parlamentem a Národním parlamentem. Dovolte několik poznámek. Především zapojení národních parlamentů v rámci každé eh, země, že to je velice důležitá věc. Eh, samozřejmě eh, pohybujeme se na národní úrovni, takže tam nemůžeme z evropské úrovně nějak více zasahovat, ale samozřejmě jsou tady nástroje kontroly a podobně. Politika soudržnosti, jak je definována ve smlouvách, je velice důležitá. Je důležité, že my skutečně máme specifické kohezní cíle. Teď ovšem vstupujeme do fáze nové politiky soudržnosti a tato politika soudržnosti, jak věřím, se brzy stane eh, tím hlavním rozvojovým nástrojem Evropské unie. A samozřejmě, že samozřejmě je to tak, jak mnozí řekli, jde o prostředky. Jako zástupce předsednictví eh, zatím se nemohu příliš vyjadřovat k víceletému finančnímu rámci. Ujistit vás nicméně mohu v tom, že v celé této debatě se ctí metoda společenství, metoda evropská. A teď samozřejmě jde o metodu, jak přidělit konkrétní prostředky konkrétním politikám. Politika soudržnosti je významná, je zakotvená ve smlouvách a je třeba i takto respektovat i tedy s ohledem na předchozí období. E, nemohu příliš hovořit o e, e, peněžní stránce. Nicméně, chci říct si toto, myslím si, že tři instituce mají celkem společné chápání k novému přístupu politiky soudržnosti mají společný strategický e, přístup a stejně se staví e, k určitým aspektům politiky soudržnosti. Zejména tedy jde o to, aby e, bylo možné dosávat synergických efektů mezi různými fondy združenými ve společném strategickém rámci. Samozřejmě politika soudržnosti jak tady mnohokrát zasnělo, musí přispívat k dosávání cílů, ale současně s tím je třeba, aby odpovídala na specifické územní výzvy. A zároveň musí být zachována určitá míra flexibility, jak dnes také bylo řečeno, že nemůžeme mít jeden metr pro všechny. Eh, tato pružnost je skutečně úhelným kamenem udržitelného rozvoje. Na závěr dovolte ještě, abych řekl jednu věc. Víceletý finanční rámec, který je nyní projednáván, eh, ten by měl být eh, uzavřen dohodou a o to my se budeme snažit jako předsednictví v horizontu nějakých pár týdnů, tedy do listopadu. To je důležité a já chci všem říct i toto. Odkládání této dohody je pro politiku soudržnosti katastrofou. Z praxi víme, že pokud se dohoda spozdí, má to vliv potom na odklad všech programů, poněvadž jejich příprava opět trvá. Nové, nová pravidla je třeba nějakým způsobem eh, zažít a prostě ta příprava potom trvá rok nebo dva. Není to prostě tak jako jiné rutinní politiky. Čili parlament a všechny instituce eh, je třeba, aby si uvědomili, že tady jednat včas je zásadní a měli by proto udělat vše. No a další věc je, proč vlastně čekáme na víceletý finanční rámec. Předsednictví totiž eh, říká, že cílem je dosáhnout uzavření mezi institucionálního trialogu. A důležité je to, aby všechny členské země eh, programy, ne, členské země eh, a regiony měly i jistotu o rámcových podmínkách, ve kterých potom budou pracovat. Já tady doufám, že eh, ta intenzivní práce v institucích bude pokračovat a e, že se to pokusíme stihnout e, do konce roku, možná, že to, e, i když to neděláme do všech do detailů, tak důležité je, abychom dospěli těm hlavním závěrům a vyjasnili si společné chápání těchto programů, tak by se členské země mohly maximálně připravit i když třeba ta dohoda nebude úplně dotažená do konce. Já vám děkuji, děkuji a budeme nadále pokračovat v práci. Ano, děkuji. A nyní pan Stefan Mayer, zástupce Bundestagu. Děkuji vám, paní předsedající, drazí eh, kolegové, kolegyně. Především vám děkuji k tomuto eh, za pozvání k této meziparlamentní akci. Vítám zejména to, že eh, během eh, jednání trialogu můžeme říci, že vše je na dobré cestě, pokud se týče budoucnosti kohezní politiky. Eh, také pokud mohu hovořit za podvýbor pro eh, regionální eh, rozvoj německého Bundestagu, také naše cíle by se měly orientovat podle strategie 2020 a to, co nejvíce příštím období právě toto musí být v centru pozornosti. Totiž, že zvyšování konkurenceschopnosti, inovací, zaměstnanosti, jsou součástí, musí být součástí budoucí strukturální politiky. Dále je třeba uvítat to, že eh, budoucí, veškerá budoucí podpora je podmíněna makroekonomickou kondicionalitou. A vítáme také to, že eh, tyto subvence eh, budou více záviset na eh, místních rozpočtových podmínkách. Eh, také je důležité, aby se pojem inovace poněkud zreformoval, rozšířit. Já myslím, že je správně zaměřit to na zvyšování konkurenceschopnosti a inovací, ale když hovoříme o inovacích, tak možná hm, bychom si tady měli nechat trošku větší manévrovací prostor, tak aby také inovace uvnitř podniků, eh, třeba technologické procesy v těch podnicích, eh, jejich změna, aby toto bylo také součástí inovací. Eh, důležité je také poukázat, tedy dosáhnout toho, aby všechny regiony mohly být zapojeny do strukturální politiky. Je třeba říci, že slabší Eh, regiony nebudou silnější, jestliže budeme oslabovat silné regiony. To znamená, že i ty silnější regiony v Evropě by měly být součástí eh, budoucího dotačního obrazu. Důležité je také zesílit eh, teritoriální spolupráci v EU. A já myslím, že právě takto je možné skutečně občanům přímo ukázat, názorně ukázat, co to znamená Evropa. Čili já si myslím, že zde v oblasti teritoriální spolupráce eh, by si eh, naše programy zasloužily větší rozpočty. A je třeba se kriticky zamyslet nad tím, zda v tom novém období 14 až 20 má smysl požadavek, aby všechny, všechna čtyři kritéria v rámci nařízení eh, byla splněna. Eh, zatím to stačí, stačí to, aby oba kooperující státy plnili dvě z těchto kritérií. Eh, teď se žádá splnění čtyř kritérií a já si myslím, že to tím nastavujeme tu laťku příliš vysoko a myslím si, že mnohé státy budou mít potíže získat dotace z těchto programů. Dále myslím si, že je správné, že tam dochází také k částečnému utlumování eh, těch prostředků, ale znamená to, že alespoň dvě třetiny prostředků eh, ze starého období, končícího období, eh, bude k dispozici také v období novém ale také je důležité, aby právě ty dosud nespotřebované prostředky byly eh, přeneseny do příštího období. Eh, co je třeba odmítnout, tak to je ta oblast eh, minimálně 5% prostředků z EFRE pro rozvoj měst. Já si myslím, že kohezní politika by se měla posilovat zejména na venkově. A proto si myslím, že tedy ten předpis, že alespoň 5% prostředků se EFRE musí do velkých měst, že to je špatně. Také si myslím, že je třeba se kriticky zamyslet nad tím, zda ten cíl eh, odbyrokratizování a zjednodušování eh, administrativy, zda skutečně toho dosahujeme tím, co nyní děláme. Samozřejmě kontrola je důležitá, a také důležité je to, aby prostředky EFRE, tedy strukturální prostředky, byly eh, vynakládány efektivním způsobem. Ale nevylívejme dítě s vaničkou. Zejména tam, kde máme už osvědčené administrativní struktury, tak proč je rušit? Já si myslím, že to, co se osvědčilo, struktury, nástroje a tak dále, bychom měli využívat dále a ne tady naopak eh, vymýšlet jakési doplňkové eh, řídící struktury a tím tedy zase spotřebovávat další peníze. Na závěr bych eh, ještě řekl mm, něco, co naráží na velký konsenzus v německém Bundestagu. Tady hovoříme o budoucím finančním rámci na leta 14 až 20. A já si myslím, že musí být jasné to, že do budoucna těch peněz k rozdělování bude méně, než kolik je jich dnes. A já si myslím, že v této souvislosti je třeba se kriticky zamyslet nad tím, zda je eh, vhodné zavádět nyní fenomén přechodných regionů, které mají 65 eh, až, eh, myslím, že 90 evropského průměru. Je třeba se zamyslet nad tím, že eh, je třeba se, si uvědomit, že musí být musí existovat degrese prostředků také v tom středním poli. A já myslím, že v Německu s tím máme velice pozitivní zkušenosti. Takže v této souvislosti ten cíl komise zavádět ještě tu kategorii přechodného regionu, eh, že to je skutečně třeba nazírat kriticky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Angorakis, prosím. No, děkuji paní předsedkyně. I já bych chtěl přivítat všechny zástupce národních parlamentů v rámci této zásadní diskuse a opravdu lituji toho, že pan komisař musel odejít. To je dosti nešťastná situace. Myslím si, že by bylo zajímavé, kdyby si mohl vyslechnout, co zde zaznělo. A také bych chtěl uvést, že do roku 2007 tady celá řada zemí měla velmi vysoký systém růstu 4,5% a dnes jsme dospěli v posledních třech letech do situace, kdy máme mnohem tedy nižší hodnoty. A před tím, než skutečně propukla ta velká kapitalistická krize v Řecku a v Evropě jako takové, jsme mohli konstatovat, jak je ostatně vidět i v páté zprávě k politice soudržnosti, jsme tedy mohli pozorovat velkou nevyrovnanost mezi jednotlivými regiony v Řecku i v Evropě. Politika soudržnosti, o které hovoříme, nepřispěla k soudržnosti tak, jak bychom si to představovali. V podstatě vidíme, že eh, tady nastalo to, že prostředky využívají nevždycky ti nejsprávnější. Nové rozpočty, nové prostředky budou stále více podléhat eh, naplňování cílů Evropy 2020 a budou tedy spíše spadat do politiky hospodářské soutěže. Eh, máme samozřejmě dnes vlády, které v tomto směru působí protože jde o to, aby v podstatě eh, pracovní síla byla stále méně drahá, protože jinak kapitalismus nebude schopen z té krize, do které nás zavedl, se zase vymanit. Znamená to, že prostředky se používají na projekty, které mají pouze posilovat velké podniky, velké průmyslové skupiny. Jedním z příkladů je Connecting Europe. Těch 10 miliard bylo staženo z fondu soudržnosti a nikdo proti tomu nic neříká, nikdo proti tomu neprotestuje. Byť který dnes se o tom bude diskutovat. Dále byly sníženy některé zdroje finanční. Například včera ministr řecký říkal, že Řecku hrozí, že přijde o 40 prostředků. A když jsem se ptal na základě čeho, kdo za to může, nikdo mi neodpověděl. Čili je skutečně Milné se domnívá, že tyto fondy fungují na posilování soudržnosti. Tyto finanční prostředky mají pomáhat velkým průmyslovým skupinám v Řecku stejně jako jinde. Čili to je vzorec růstu, který se nám snaží vlády Evropské unie prosadit. Kam se ovšem dostaly finanční prostředky, které byly přiděleny Řecku u velkých třeba staveb se jedná o dálnice a podobně. Takže máme teď mítné stanovené na eh, těchto dálnicích, aby bylo možno financování staveb dalších dálnic, čili řekové teď platí za něco, co se bude teprve realizovat v budoucnu. Občas také vidíme, že se financují obnovitelné zdroje energie. V posledních třech letech zde došlo k nárůstu až osminásobnému. A přitom se vytvářejí také e, například střediska excelence a podobně, ale to zase neslouží regionům, nejsou to politiky, které by vytvářely pracovní příležitosti, nepřispívá to k oživení hospodářského růstu. Proto je Řecko v situaci, v jaké teď je, proto zde dnes existují tak velké rozdíly mezi regiony a proto takové země jako Řecko se může začas odsnout mimo rámec EU. 40 až 45 investicí prováděných v Řecku se vracejí do Německa, Portugalska. Za jedno investované euro v Portugalsku 85 tedy eh, centů se vrací eh, ve prospěch čistých plátců, čili když hovoříme o růstu, je to růst který se týká jenom velkých podniků, velkých průmyslových skupin a budeme-li takto pokračovat, budeme vidět, že růst je skutečně jenom mimořádně slabý a že v každém případě nás čeká trvalá nezaměstnanost, která v ničem neodpovídá potřebám pracovníků. Politika soudržnosti by podle nás měla být zaměřena na to, co je skutečně nezbytné pro pracující, například také na věci zcela zásadní, jako je prevence proti záplavám, proti požárům, financování infrastruktur škol, jeslí, abychom skutečně pokryli nezbytné potřeby v Řecku. Je spousta dětí v Řecku, pro které nelze najít místo v jeslích nebo financovat Eh, střediska pro příjem tedy starších občanů. Děkuji vám, dámy a pánové, za eh, tyto příspěvky. Takže eh, vidíme, že tady zaznívají různé názory od všechno dobře až po všechno špatně. Dalším řečníkem je pan Tatarský z, z Bulharska. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че имам възможността да... Děkuji mnohokrát, kolegyně a kolegové. Jsem velice rád, že se mohu účastnit tohoto zasedání a sdělit vám svůj postoj nebo náš postoj k této důležité otázce, protože politika soudržnosti konec konců je a zůstane jedním z hlavních nástrojů které nám pomohou zajistit lepší finanční kázeň. A také zajistí reformu v řadě klíčových sektorů. Což určitě přispěje k naplnění hlavního cíle, kterým je snížení rozdílu mezi regiony v jednotlivých členských státech a obecně v Evropě. Neměli bychom hovořit o členských státech pouze z pozice, jestli jsou eh, čistým plácem nebo čistým příjemcem, spíše bychom se na to měli dívat z toho pohledu, co máme všechno společného. Evropské strukturální fondy a fond soudržnosti by měly být používány k posilování konkurenceschopnosti a konvergence, protože to bude ku prospěchu jak stávajících čistých pláců, tak stávajících čistých příjemců. Navíc eh, efektivnější využívání prostředků a eh, soudržnost jsou, se navzájem doplňují. A z toho důvodu se domníváme, že naše diskuse by se měla soustředovat na výsledky a na regiony. Měli bychom směřovat eh, k partnerství, které bude ku prospěchu místních společenství. Integrované územní investice jsou velice důležitým krokem v tomto nařízení. Pak jsem chtěl ještě zmínit jednu další věc, která je pro nás důležitá. A to, že je potřeba podporovat místní rozvoj právě prostřednictvím strukturálních fondů a programů z různých oblastí. Tím, že použijeme různé fondy, můžeme řešit na místní úrovni různé problémy a zároveň pracovat směrem k trvale udržitelnému rozvoji. Tato iniciativa je tedy pro nás dosti důležitá. Chceme-li dosáhnout všech cílů strategie 2020 a chceme-li naplnit také cíle politiky soudržnosti pro nadcházející období, tedy 2014 až 2020, tak eh, minimálně podle našeho názoru je potřeba zajistit lepší koordinaci fondů. A to prostřednictvím společného strategického rámce na straně jedné, ale na druhou stranu také prostřednictvím partnerských smluv na straně druhé. Teď jenom pár slov k samotnému nařízení, k některým jeho konkrétním aspektům. Domníváme se, že ve společném strategickém rámci bychom měli mít jasná a vyčerpávající ustanovení. Nařízení by zároveň mělo poskytovat členským státům dostatečnou flexibilitu. Je totiž potřeba zohlednit potřeby tak, jako existují na místní úrovni. Bulharsko se nedomnívá, že je potřeba se držet zásady 2,5 HDP, jakožto zásady, podle které se řídí distribuce. Myslíme si, že bychom se měli soustředit na nejchudší regiony. Na druhou stranu ale, pokud se budeme soustředovat pouze na tyto regiony, tak nedosáhneme skutečné konvergence mezi těmi chudšími a bohatšími a regiony. Myslíme si, že je potřeba, aby prach pro ty nejchudší regiony zůstal tak, jako je ve stávajícím programačním období. Mohli bychom to také srovnávat nejenom podle HDP, ale a také národního důchodu v souvislosti s paritou kupní síly. Souhlasíme s jedenácti tematickými cíly, ale nemyslíme si, že je potřeba mít k dispozici pětiprocentní rezervu v rámci fondu eh, ve společném strategickém rámci. Domníváme se, že takováto výkonnostní rezerva by neměla být povinná, že bychom se měli držet toho, co máme ve stávajícím období. Jinak tematickou koncentraci podporujeme, protože si myslíme, že výsledky by měly být hmatatelnější. Na druhou stranu bychom neměli stanovovat přílišný počet požadavků, protože takovéto požadavky příliš omezují flexibilitu a manevrovací prostor českých, eh, členských států a následně je problém přerozdělovat prostředky tak, aby odpovídali místním a regionálním specifikům také s cílem naplnění předběžných podmínek, které mimochodem podporujeme. Jsou podle nás důležitým předpokladem dodržování zásad a naplňování cílu. Ale je potřeba se držet přiměřenosti, je potřeba se držet prioritních os a absolutorium by se nemělo týkat eh, té části období, kdy je program suspendován. Myslíme si, že je potřeba, abychom se hlavně drželi makroekonomických podmínek. Neměli bychom snižovat motivaci členských států, které dodržují zásady rozpočtové kázně. Domníváme se, že nové finanční nástroje jsou v pořádku. Teď, co se výdajů týče, tak eh, si myslíme, že DPH by mělo být způsobilým nákladem i v budoucím programovacím období. Stávající kritéria způsobilosti, především co se týče DPH, je potřeba zachovat. Teď k úrovním financování. Myslíme si, že ty nejméně rozvojové regiony by měly dostávat více prostředků. Nepodporujeme spolufinancování na úrovni 75 Podporujeme návrh komise v oblasti zálohových pladeb, ale nesouhlasíme s výší jejich nastavení. Není to dostatečné pro zajištění Eh, hotovosti, které potřebují řídící orgány. A nakonec ještě naváží na to, co říkali ostatní kolegové a kolegyně. Ano, v různých členských státech je potřeba zacílit finanční prostředky. Společný strategický rámec v této oblasti moc nepomáhá. Je tedy potřeba položit si otázku, jestli orgány na národní úrovni mají dostatečnou kapacitu a flexibilitu pro řešení, řízení projektů. Ze vlastní zkušenosti mohu říci, že máme příliš mnoho administrativy a následně eh, z toho vyplývá i neúplně ideální míra absorpce prostředků z evropských fondů. Tematická koncentrace z našeho pohledu sníží flexibilitu, kterou mají k dispozici členské státy a následně pro ně bude těžší zacílit finance tam, kde jsou nejvíce potřeba. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji za příspěvek. Mně připadne celkem pozoruhodné, že bulharský zástupce se staví za makroekonomické podmínky. Nyní pan Krysagelos. Omlouvám se za špatně vyslovené jméno. Ano, děkuji mnohokrát. Chtěl bych zdůraznit, že naše dnešní diskuse se netýká pouze peněz, týká se skutečně podstaty věci. Co chceme učinit z Evropy? To se týká sociální soudržnosti, týká se to také životaschopnosti Evropy. My chceme Evropu životaschopnou. A proč se domníváme, že se máme zaměřit na tematické priority? Je to právě proto, abychom věděli, na co jsou zaměřeny veřejné prostředky. Veřejné prostředky musí mít za cíl sociální soudržnost a životaschopnost. Samozřejmě, že bychom potřebovali více prostředků z Evropy, ale pro dosažení tohoto cíle potřebujeme, aby tyto prostředky byly skutečně již dnes vyčleněny, aby to nepřicházelo pouze tedy z příspěvků členských států. A chceme účinné využívání prostředků, aby skutečně došlo k hospodářské, sociální, konvergenci, abychom zajistili sociální životoschopnost. Proto občané a všechny mechanismy se musí ujistit o tom, že prostředky, které jsou přiděleny, budou skutečně účinně využity, abychom zlepšili životaschopnost společnosti. Jsme pro posilování úlohy regionů a místních společností pokud jde o provádění těch regionálních plánů, které by měly být předmětem souhlasu mezi EU a členským státem. Hovoříme tedy o, tom, o té partnerské dohodě a v těchto partnerských dohodách bychom měli mít zahrnuty také regiony jako spolu podpisující činitele. Myslíme si, že je to důležité proto, aby bylo možno skutečně hovořit o regionálním rozvoji. Vzhledem k tomu, že jsem zástupce regionu ve své země, eh, v oblast tedy ostrovní, Egejské ostrovy, a je třeba, abychom skutečně zde měli program sociální soudržnosti, protože ne vždycky existují i kontakty mezi regiony v jednotlivých zemích, protože v rozvinutém regionu často eh, se nacházejí podoblasti, které jsou méně rozvinuté, mezi kterými mohou existovat velké rozdíly z hlediska infrastruktur, nezaměstnanosti a podobně. Kromě toho by bylo třeba také uvažovat o projektech, konkrétních projektech a zároveň vědět, co tedy lze a co nelze na regionální úrovni udělat. Pokud jde o integraci regionu do těch tří oblastí, ty rozvinuté, středně rozvinuté a méně rozvinuté, je skutečně tedy eh, tyto věci mít dostatečně zvážené, abychom mohli co nejlépe tam promítnout současnou situaci, protože když vycházíme z toho, jak vypadala situace v roce 2009, vidíme, že v roce 2012 je odlišná. Byla předložena studie, ve které bylo ukázáno, že některé regiony jsou již zahrnuty do těch nových kategorií na základě právě informací z roku 2009. Pokud ovšem výjdeme z toho, jak vypadá situace v roce 2012 bude určitě velmi odlišná. Máme tedy v podstatě regiony, kde právě jsme se dostali na nižší hranici z hlediska HDP a je třeba skutečně vědět, kam jednotlivý region zahrnout. Kromě toho mm, HDP není jediným kritériem. Je tady třeba skutečně z hlediska sociální soudržnosti zvolit ještě další kritéria, aby ten obrázek byl přesnější. Ja, herzlichen Dank, Herr Chrysogelos. Děkuji, pane Chrysogelosi, za váš příspěvek a nyní eh, za národní parlamenty a je zde na samo pan Habis z Maďarska. jste Nevében tisztelettel köszöntöm a parlamentközi jako... Maďarský eh, parlament jeho jménem bych vás tady chtěl srdečně eh, pozdravit. Je velice důležité, že v rámci tohoto setkání eh, zde máme zástupce z parlamentu národních, eh, kteří jsou kompetentní v otázkách politiky soudržnosti. Já osobně bych se rád zaměřil na jediné téma. A to je zjednodušené zjednodušená administrativa a výpočet. Eh, podstatné je, že na národní úrovně, úrovni eh, by se mm, měla eh, záležitost tedy zjednodušit a je to také s tím ohledem, že by se regionalita mohla brát silněji v úvahu. Návrh eh, předpokládá jednotný přístup na eh, pět let, přičemž Česká země eh, může na tři roky způsobit, respektive změnit podmínky tak, aby byly přísnivější. Domníváme se, že plánované úpravy eh, budou přínosné. Také navrhujeme návrh eh, na posílení teritoriální flexibility a to by podle nás mohlo být možná i posíleno. Eh, situace je taková, že dnes se technické prostředí velice rychle mění a je eh, třeba brát ohled na střední stav eh, z polské a z bulharské strany. Eh, se tady hovořilo také o DPH a jejím výpočtu a vyměřování. Já musím říct, že jsem před několika lety již vyjádřil myšlenku, že také v příštím období by DPH měla být eh, odpočítávána. Eh, pan komisař Hahn eh, byl pro. A hm, pro nás je to velice důležité. Já jsem z regionu, kde jsme z hlediska HDP mezi patnáctkou regionů, které Eh, pokud se tedy zpřísní pravidla, eh, budeme mít eh, menší, menší, méně prostředků z kohezních fondů, což nám znemožní realizovat některá opatření. Děkuji vám, děkuji vám za tento přístup, příspěvek z Maďarska a nyní kolega z Německa za Evropský parlament. Děkuji vám, pane předsedo. Především děkuji eh, za to a jsem vděčný, že tady probíhá setkání strany národních parlamentů. Domnívám se, že v této fázi je, eh, jde o jev velice eh, důležitý a že by to mělo probíhat systematičtěji a ne jen v rámci otevřených dnů jako dneska. Já jsem velice rád, že jsem se tady mohl vyslechnout eh, představitele z národních států a jsem rád, že politika soudnosti bude pokračovat i po roce 14 a že se bude soustředovat na ty hlavní cíle, včetně posilování zaměstnanosti. Eh, to ovšem eh, na počátku naší debaty hm, nebylo úplně jasné, tedy to, že i po roce 14 bude pokračovat politika soudržnosti, čili to, co se podařilo, je opravdový průlom. Současně s tím ovšem bych eh, poprosil kolegy z národních parlamentů, aby se snažili ovlivnit své vlády a to tak, aby je vyzývali k tomu, aby se eh, pohly ze zabetonovaných pozic v radě, poněvadž eh, doslýcháme se, že eh, v současné době máme eh, jasno v parlamentu, eh, komise už dávno předložila své návrhy, ale v radě pořád panuje nejasno. Současně s tím že mnoho vysokých činitelů vlád se vyjadřovalo k růstu a stabilitě a k krizové situaci, eh, kteří říkají, že je nutné nějakým způsobem podporovat a povzbuzovat, eh, pobízet eh, k růstu a že by tady v tom mohli sehrává strukturální fondy svou roli, takže já doufám, že přece jenom eh, dojde eh, k vyjasnění situace v radě. Já bych připomněl ještě to, co řekl kolega, tuším, že z Bavorska, eh, říkal, že pro budoucí politiku po, příspěvku z evropské úrovně by měl být zejména k dispozici, zejména tady se, bychom se měli orientovat podle eh, cílu do roku 2020. Zároveň ovšem tvrdí, že se máme více věnovat venkovu, nicméně jak, tomu dosáh- jak toho dosáhnout, když 70% obyvatel žije spíše ve městech. Eh, čili já myslím, že tady eh, je třeba, aby regionální politika se také více zaměřovala na města. A ještě na okraj bych řekl, že venkov už má eh, podíl na eh, evropském rozpočtu eh, v pilířích 1 a 2 zemědělské politiky má tam podíl nějakých 40%, na to bychom neměli zapomínat. Já vítám všechny ty, kteří upozorňovali na to, že potřebujeme zlepšení přeshraniční spolupráce. A Evropský parlament právě žádá, aby eh, podíl těchto prostředků eh, se zvedl až na 7 právě na přeshraniční spolupráci a aby se zjednodušila pravidla, poněvadž eh, Evropa musí zrůstat právě v pohraničí. Takže všechno to, co se tam odehrává, tak to je třeba si považovat a podporovat. A e, poněvadž e, jsem také zpravodajem pro e, svaz evropského evropské spolupráce, evropské soudržnosti, tak musím říci, že podle nového nařízení je žádoucí to, aby se kooperace posilovala nejenom uvnitř EU, ale také se sousedními eh, státy a k tomu, aby se využívaly také další instrumenty, například politika sousedství mm, a podobně. Tady by to skutečně mohlo mít smysl. Děkuji vám. Ano, děkuji vám, pane kolego Celere. A nyní za komisi dám slovo panu Martinovi. On si tady psal spoustu poznámek, takže eh, předpokládám, že opravdu má k tomu co říct a hodně konkrétně. A prosím, pane Martine. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říci, že máme za sebou dnes dopoledne velmi bohatou a zajímavou rozpravu. Myslím, že bylo skvělé, že jsme si mohli vyslechnout zástupce národních parlamentů, kteří se s námi podělili o řadu svých starostí a řadu věcí, které jim leží na srdci. A pan komisař Han bohužel nemohl zůstat během celého dopoledne, ale my mu určitě informace z této diskuse předáme. Slyšel jsem od vás, že jak politika, tak úroveň financování, které zmínil pan komisař Han, mají vaši podporu je to důležitým předpokladem pro to, aby tato politika zůstala hlavní investiční politikou v členských státech z pohledu minimálně Evropské unie. Dá se toho dosáhnout prostřednictvím zvyšování efektivity této politiky. To je zapracováno do návrhu Evropské komise. Chceme zajistit, aby prokazatelným způsobem tato, tato politika fungovala hospodárněji a efektivněji. Za druhé napojení na strategii 2020 to je, myslím, ospravedlnitelné, to jsme prokázali. Je potřeba, aby evropské peníze byly směřovány k evropským prioritám. A navíc je to strategie, která je plně kompatibilní eh, s potřebou řešit specifika jednotlivých regionů a eh, zajistit, aby politika soudržnosti byla také solidární. Dnes dopoledne se hovořilo hodně o tematické koncentraci. Hovořili jsme o jisté rovnováze mezi tematickou koncentrací a flexibilitou. V tom smyslu, že by regiony měly možnost eh, investovat tam, kde mají pocit, že je největší potřeba. Pan komisař Han hovořil o zacílenosti fondů, ale zároveň také hovořil o flexibilitě. Když hovoříme o tematické koncentraci, tak si musíme uvědomit, že, je, že se koncentrujeme stále ještě na poměrně obecné úrovni. Když se třeba podíváte na Evropský fond regionálního rozvoje, tak Evropská komise navrhuje, abychom se soustředili na tři poměrně široké oblasti výzkum a vývoj, podpora malých a středních podniků a energetická účinnost. To je velmi obecné. Já vím, že to neplatí pro všechny fondy, ale minimálně pro 80% v těch rozvinutějších a 50% méně rozvinutých regionech. Takže už v tom je zapracována flexibilita. Jsou to velmi široce zakrojené cíle a v jejich rámci se regiony mohou rozhodnout konkrétně, jak budou financovat, jak budou používat finanční prostředky. Tyto cíle a jejich volba jsou také provázané se strategií 2020. Pan komisař hovořil o jakémsi jídelním lístku, ze kterého si můžete vybrat. S tímto přístupem by nebylo kompatibilní, kdybychom eh, nedali potom na výběr. Ale ten výběr nemůže být úplně stoprocentní. Chceme-li dosáhnout svých obecných cílů, tak eh, musíme směřovat alespoň určitým eh, k určitému cíli, jít určitým směrem. Teď partnerské smlouvy a vůbec zásada partnerství. Hlavním prvkem partnerské smlouvy je, abychom propojili přístup z dola nahoru a z hora dolů. Ale neplatí to pro všechny členské státy úplně stejně. Musí být zohledněna specifika. My si nemyslíme, že je to nutně sekvenční postup, my v tom smyslu, že nejprve máme partnerskou smlouvu a potom programy. Máme pocit, že vytváření programů a partnerských smluv bude probíhat víceméně souběžně. Že by bylo dosti těžké začít na té úplně nejobecnější úrovni a potom to propracovat až eh, do konkrétních detailů. Prostě musí to být souběžný proces, protože jinými slovy ta partnerská smlouva zhrnuje to, co si představujeme, eh, že bude probíhat v programech. Z toho důvodu si tedy myslíme, že ta partnerská smlouva je víceméně konsolidovaným dokumentem. A nebylo by rozumné nejprve vyjednávat z tohoto pohledu partnerskou smlouvu a poté, co partnerská smlouva je schválena, tak eh, začít vyjednávat o programech. Z praktických důvodů si myslíme, že by to nebyl rozumný krok. Z praktických důvodů je potřeba, aby se jednalo o obou věcích, věcech najednou. S tím, že pochopitelně prostřednictvím partnerské smlouvy naplňujeme zásadu partnerství. To je ten mechanismus, který umožňuje partnerům, aby se hrávali svou úlohu. Chápeme a bereme to, že je potřeba dělit, rozdělovat mezi samozprávou a e, ostatními institucemi. A z tohoto důvodu také máme e, ten kodex, který stanovuje, jaké role budou sehrávat jednotliví partneři. A tím se také zajistí legitimita celého programačního procesu a to, že se s ním lidé budou identifikovat. Teď ještě k podmínkám podmíněnost jedním z předpokladů účinnosti politiky. Vím, že někteří z vás vyjádřili jste výhrady k těmto podmínkám. Nejprve k předběžným podmínkám, na základě kterých se má zajistit eh, řádné financování. Tam mám pocit, že ty jsou přijímanější. Někteří, kteří vystoupili, říkali, že hlavní je, aby na samém začátku nebylo všechno nastaveno příliš komplikovaně že cílem těchto podmínek je zajistit, aby investice naplňovaly cíl, ke kterému byly určeny. A s tím Evropská komise plně souhlasí. Co se týče makroekonomických podmínek, na svém začátku tady panovaly poměrně velké výhrady. Teď mám pocit, že stále více partnerů chápe, že politika soudržnosti nemůže být chápána, vnímána izolovaně od eh, systému řízení ekonomiky, o kterém se v tuto chvíli diskutuje a který se v tuto chvíli zavádí. Je potřeba zdůraznit, že tady nejde o trestání členských států, které se už teď nacházejí v hospodářských problémech, eh, které mají velké schodky a které potřebují pomoci. Je to přesně naopak. Návrh komise vychází z toho, že by se zvýšilo spolufinancování pro země, které mají problémy. Ale pakliže následně členský stát se nebude držet doporučení v rámci ujednání o hospodářském řízení, tak potom v danou chvíli vstupují do hry podmínky a podmíněnost. Jinými slovy tedy propagujeme podporu pro ty členské státy, které potřebují pomoci eh, v hospodářských svízelných dobách, ale zároveň chceme zajistit, že v určitou chvíli, pokud členský stát nebude dodržovat eh, doporučení, kterému bylo vydáno, tak to bude mít důsledky. Tolik tedy hlavní témata. Ještě jednou mnohokrát děkuji za zajímavou diskusi. Dank. Děkuji vám. No a tím se dostáváme ke konci dnešního setkání. Chtěl bych vám poděkovat také jménem paní předsedkyně Hübner za to, že jste se zúčastnili, za vaše cenné příspěvky. Také my v Evropském parlamentu jsme se mnohé naučili a dozvědět se leco přímo od vás, to je, myslím, velmi důležité, poněvadž samozřejmě Evropský parlament je nyní součástí legislativního procesu eh, v, v eh, mechanismu spolurozhodování s radou jako Evropský parlament eh, jsme už zaznamenali první výrazné úspěchy, eh, třeba když se týče teritoriální eh, spolupráce. Zde se nám komise přiblížila, vyšla nám vstříc s těmi 3,5%, my jsme říkali 7, ale Evropský parlament to nechce pro nějaké drobňoučké projekty, nýbrž my tu ten požadavek mít více prostředků. Spojujeme také s přihraničními oblastmi, tedy s oblastmi, které dosud nebyly zohledněny v prioritách a to je určitě něco, o čem chceme jednat. Dnes tady zasněla spousta zajímavých eh, požadavků od Connecting Europe Facility, bezpečnostní síť. To Tady zaznělo také v různých kategoriích. Myslím, že tento konflikt dosud vyřešen není, ačkoliv Evropský parlament eh, se už určité pozice zaujal. Nicméně eh, ty novinky ze strany komise i zde z eh, parlamentu naráží na určité rozpaky. Když se zamyslím nad eh, výroky, které volají po nové podpoře eurozóny, čili eh, mělo by to být opravdu část kohezní politiky jen pro eurozónu, tak to už se ptám, jak je možné to spojit s tou strukturální politikou, eh, která tady dosud byla zásadně integrální, tedy pro celou Evropu a nešlo o pomoc těm nejslabším regionům, čili skutečně, jak může být tento nový požadavek slučitelný právě s tím. Eh, to eh, já skutečně musím kritizovat, ačkoliv takové hlasy eh, zasnívají také od mé vlastní vlády. No takže i toto bude předmětem debat v příštích týdnech a měsících. Já vám ještě jednou děkuji a na závěr vás srdečně zveme do předsály na koktejl. Děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili za účast. Very good. So, now we have the cocktail. Is it always? Will you ready? Yes, yes. Yeah? A cocktail, yeah. yeah. Five minutes.